Kolegové, prosím, eh, posaďte se, eh, tak abychom mohli pokračovat s programem, který máme připraven na dnešní odpoledne. A první bod, koordinátor, který nás čeká, je pan de Oliveira a e, to budou, to je projekt e, námořních dálnic, projekt 21. So if we can take our seats. Prosím, posaďte se. A e, prosím všechna privátní jednání mimo sál. Tady se bude konat jedno jediné jednání. Pan de Oliveira, máte slovo. Deset minut zhruba máte na to, abyste vysvětlil, jak postupuje vaše práce na projektu 21 a poté budeme mít diskuzi. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych vám chtěl poblahopřát do funkce a přeji vám vše nejlepší ve vaší funkci a budu pokračovat portugalsky, pokud mohu. Není problém, říká vám předseda. Ao longo dos últimos dois anos, eu contactei com mais de 300 eh, pessoas. Za poslední dva roky jsem se spojil s více než 300 osobami, tak abych mohl napsat tuto zprávu, kterou máte před sebou. Již před dvěma lety jsem předložil další zprávu a tady se jedná o přístavy od Finska až do Kaviny, které jsem navštívil. Navštívili jsme některé přístavy, které ležely jak u moří, tak u říčních toků. Někdy se jedná také o transitní přístavy. A krátce nastíním problémy a jejich řešení. Vše je možno rozdělit do tří podskupin. Za prvé, plavba lodi jako takové. Tady musíme zohlednit bezpečnostní problémy, problémy spolehlivosti, ale zároveň také doprovod. Existují monitorovací systémy nebo systémy podobného charakteru. Pak je třeba eh, také kontrolovat eh, zboží, náklad. Existují eh, také v kontejnerech různé čipy, které umožní monitorování nákladu. A potom existuje ještě manipulační práce, které se týkají například energie a nebo emisí CO2 či SO2. To jsou všechno témata, která jsou spojena s tímto projektem. Mimo jiné to souvisí také s projektem Galileo. A nyní k tomu čekání lodí v přístavech. Je zapotřebí provést také vyškolení posádky. Existují tři země v Evropě, kde nedochází zatím ještě k žádným potížím. To je Řecko, Rumunsko a Norsko. I když Norsko není součástí Evropské unie. Ale všechny ostatní země mají potíže s tréninkem osádky musíme se zamyslet nad tím, zda by nebylo možné například eh, zapojit do programu Erasmus tuto možnost školení lodního personálu. O co se jedná? Tady se jedná o efektivnost přístavů. A tady nemíním pouze o nemíním pouze správně technické věci, například to jednotné okno, single windows, anebo jednotná přepážka. Ale jedná se o další možné služby. A pouze tímto způsobem, když propojíme jednotlivé služby, tak můžeme vytvořit výkonný přístav. Potom existuje celá řada fyzických přírodních podmínek, které vyžadují například prohloubení přístavu potom také údržbu jednotlivých mol. A obvykle nedostačuje prostor, které, který mají přístavy k dispozici. Z toho důvodu je zapotřebí je také zvětšit. Míním tím takové přístavy, které se nacházejí v městských aglomeracích a které jsou oklopeny městem, protože tato města jsou obvykle stará města a obvykle se časem rozšiřovala. Můžeme tady leco udělat, jako například zlepšit vybavenost přístavů nebo přís, eh, přístup k přístavům. V celé řadě přístavů, v celé řadě přístavů dokážete mít specifické informace, ale i ty je třeba zlepšovat. Čili všechny přístavy musí být v Evropě pokryty informačním systémem. Míním tady ten e, koncept single window, ale existují také jiné možnosti, o kterých jsem hovořil, jako například efektivnost přístavů. To je další důležitý faktor, který si vyžaduje informace. A teď třetí aspekt, propojení s takzvaným vnitrozemím, se zázemím. Železnice je takovým dopravním prostředkem, který máme nejradši. A doporučil bych, aby v případě, že dojde k nějakým spožděním, anebo v případě, že není možné zaručit, že železnice bude nejlepším dopravním prostředkem, tak, a já jsem navštívil některé země, jako například Polsko nebo Rumunsko, kde existují různé rychlostní silnice či dálnice, které jsou nutné pro celkový provoz přístavu. A jak již jsem řekl, je dobré mít propojení s vnitrozemím a na to se musíme zaměřit, podpořit ho. Ze strany Evropské unie třeba podpořit toto zázemí. A miním tím vytvoření určitých logistických platform ve vnitrozemí. Já jsem před několika dny byl v Bremerhavenu. Tam existuje také zázemí, existují tam různá města a místa, která jsou přímo propojena s přístavem. My jsme se na tu logistickou platformu podívali a zjistili jsme, že eh, takovýto postup může mít velmi účinný pro eh, přístav, protože potřebuje mít logistický řetěz, který možná nahradí takzvaný dopravní řetězec. To by bylo jedno z doporučení. A dříve, než se podívám na jednotlivá doporučení ve své zprávě, tak krátce se budu zabývat výhodami. Kdyby politika společenství byla koordinována, tak by tady mohly existovat výhody a mohu uvést mnoho a mnoho příkladů. Míním tě například na propojení mezi dopravní politikou a mezi národní politikou, mezi, mezi dopravní politikou a mezi celní politikou. Tady potřebujeme koordinaci a to není vždy jednoduché. V každém případě bychom se měli snažit ale o tu koordinaci a koordinovat jednotlivá odvětví navzájem. Ve zprávě najdete 12 doporučení. Doporučuji, aby infrastruktura přístravu byla integrovanou přístavní strukturou, aby bylo zajištěno také propojení se zázemím přístavu. Potom tracking and tracing. To je také důležité. Dále rozvoj jednotlivých studií, vypracování studií, protože bez studií nemůžeme některé věci správně udělat. A na tom trvám. Potřebujeme skutečné studie protože vždycky existovaly nějaké pochybnosti ohledně dobrých studií, ale studie ty musí být skutečně takové, aby byly schopny porovnat jednotlivé přístavy. My potřebujeme hodně studií, tak abychom vyřešili mnoho problémů. Za další je nutno zlepšit propo- a propojit aktivity mezi přístavem jako takovým a mezi zázemím. Potom je zapotřebí vytvořit one-stop shop a nesmíme vypustit ze zřetele ekologickou komponentu, ale také e, nerůzné formy financování. Slyšel jsem, že existují různé možnosti financování například z kohezního fondu, to by bylo dobré, kdyby bylo k dispozici, potom z Fondu pro regionální rozvoj, potom TNT, potom z programu Marco Polo, potom z Evropské investiční banky. Máme celou řadu takovýchto partnerů a někteří z nich vůbec ani nevědí, na koho se správně obrátit. Komise by mohla skutečně sloužit jako poradní orgán a takovéto poradenství by se mohlo ukázat být efektivním nástrojem. A potom také hlavní směry, eh, pokyny směrnice TN. Vy eh, znáte, že existuje relativně mnoho eh, byrokracie v Bruselu, ale nám jde o nová propojení se sousedními zeměmi. Ale také s těmi zeměmi, se kterými má Evropa již spojení, jako například Dálný východ, Některé lodi plují přes Suezký kanál, některé využívají Panamský kanál. Přirozeně my tady nemůžeme založit další panamský eh, kanál, ale nicméně je důležité toto napojení kvůli našemu vlastnímu eh, blahobytu. Pane předsedo, blížím se k závěru a budu se zabývat strategickým významem lodní dopravy, námořní dopravy. Jak již jsem řekl, byl jsem v mnoha přístavech. Baltické moře má vlastní problémy, Iberský poloostrov rovněž. Všechny tyto oblasti se eh, vyznačují specifickými faktory a to tež platí také pro Černé moře. Tady padlo také něk- několik dobrých propojení na téma propojení s evropskými přístavy. Chtěl bych ještě jednou potvrdit, že existuje jasný proud zboží z východu na západ, ze západu na východ, hlavně ve středomorské oblasti. A Dálný východ se rozvíjí dynamicky a navíc máme eh, celou řadu dalších rychle se rozvíjejících zemí, jako například v Latinské Americe, Brazílie a možná také některé země z Afriky. Pane předsedo, snažil jsem se být stručný. Děkuji. Thank you very much, Mr. Valenti. Děkuji. Děkuji, pane de Oliveiro. Teď eh, budeme mít diskusi k této vaší zprávě. Eh, máme zástupce jednotlivých politických skupin. První je pan Itala z PPP. Doufám, že jsem vyslovil vaše jméno správně. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, chtěl bych vám poděkovat, protože to, co jste nám řekl, byl velice dobrý úvod eh, k tomuto tématu. Já sám považuji tyto dálnice mořské za velice důležité, hlavně eh, pro severské země a ještě více pro Finsko, které je úplně na kraji Balckého moře. Eh, věci se hýbou z místa, ale ten pohyb je poměrně pomalý. Eh, zatím se objevily některé problémy. Já si myslím, že bychom se teď měli soustředit na to, jak bychom mohli urychlit tyto věci a dosáhnout také praktických výsledků. Mluvil jste o reorganizaci klasifikacemi ve Finsku se této otázce věnujeme a možná, že náš přístup by mohl sloužit jako modelový. E, dále bych chtěl hovořit o bezpečnosti e, námořní dopravy a to také souvisí hlavně s, e, s oblastí Balského moře. Je pravda, že i v tomto moři se pohybuje mnoho ruských lodí, které se řídí úplně jinými pravidly a myslím si, že z tohoto důvodu je potřeba e, navázat spolupráci s Ruskem. Co se týče ekologických otázek, e, IMO v současné době e, vyšetřovalo celou řadu případů, kdy došlo k znečištění po Baltí a celého Balského moře, což jen zdůrazňuje, jakým způsobem toto všechno může ovlivňovat i klimatické změny. Přesto si myslím, že je potřeba se zmínit hlavně o jednom konkrétním riziku, protože používáme nejrůznější typy lodí, které se pohybují na tomto moři. Co se týče Finska, my eh, eh, do tohoto odvětví investujeme miliardy euro, protože se snažíme zavádět všude, kde to je možné, nové technologie. A pokud Rusko eh, nebude také reagovat na tyto změny, pokud budou i nadále používat ty své staré lodě, tak potom eh, vlastně to bude znamenat ohrožení naší konkurenceschopnosti. Myslím si, že Evropa musí tyto věci řešit, tak jako je musí řešit i Rusko. Doufám, že se nám podaří dosáhnout této změny co nejrychleji. Děkuji, pane Itolo. Pan Serx Alte. Děkuji, pane předsedo. Toto téma transevropských sítí se mně zdá poněkud mysteriózní. Když máme dálnici, když máme kanál, anebo když máme železnici, tak přesně vidíme, o co se jedná, že vede cesta z A do B. Ale tady je to poněkud vágní. A zdá se mně zajímavé, že ve vaší zprávě se snažíte ukázat, že žádné velké projekty nebyly dosud úspěšné. To je důležitý bod, říká pan předseda. Ve své zprávě, já to přečtu anglicky. No large MOS projects have succeeded so far. Dat is natuurlijk vanwege de coördinator een, een, een bijzonder zware uh, kritiek. Nu mijn vraag aan u. Tady to je jasná kritika ze strany pana zpravodaje, ale ani to tak nepochopím. Vy hovoříte o přístavech, ano. Já vím, co asi chcete říct. Vy chcete říct, že přístavy jsou důležité, potřebujeme dobrou infrastrukturu v přístavech. I tam, kde se překládá zboží z lodě na jiný dopravní prostředek. Potud s vámi souhlasím, ale já se chci zeptat na toto. Přednedávem jsem se zúčastnil určitého semináře, kde se jednalo o dálnice na mořích a tam se kladla otázka, jedná se pouhé infrastrukturální projekty, měli bych nebo bychom měli eh, podporovat multimodální terminály. A měli bychom eh, podpořit některé trasy nebo ne? Některé trasy mimo mezi Španělskem a Francií jsou problematické a někdy máme takový problém, že národní orgány jsou ochotny dát k dispozici také národní prostředky, ale to by mělo za následek zase zkreslení hospodářské soutěže, protože v době, kdy by se přestalo financovat z národních zdrojů, tak by přestala fungovat třeba také tato trať. V Itálii například existuje takzvaný ekobonus, což znamená, že některá loď může dostat ekologický bonus a to tehdy, když kontejner není transportován po silnici, ale lodí. A něco takového by možná mohlo mít za následek, že některé tratě by přežily. Pro mě ale toto celé téma dálnic na moři je takové velmi vágní téma. Co tím chcete dosáhnout? Děkuji, paní Saračkiany. Ano, prosím, je to tak. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat koordinátora, jak to vypadá s koridorem 21 u Věderském moři? A co plánujete pro země na Balkáně? E, co e, již bylo učiněno a co se má stát? Také nyní probíhá velice zajímavý pro, projekt e, pro řeku Po, tedy je to, jde o říční pro řeku Pát jde o říční, Pát jde o říční dopravu.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 Já bych vám chtěla srdečně poděkovat za vaši zprávu a za vaše úvahy uvedené ve zprávě. Jedna věc se mě velmi líbí, protože vy jste se zaměřil na to, že zapotřebí se zaměřit také na přechody k moři. Například v oblasti Baltického moře Některá rejdařství, jako například Marco Polo, jsou velmi účinná. U nás v Baltickém moři eh, máme dostatek eh, takovýchto kapacit, ale nemáme vybudovány takovéto námožní dálnice. Nevím, zda bychom měli podporovat infrastrukturu nebo zda bychom měli podporovat rejdaře. Podle mě je dobré podporovat rejdaře. A infrastruktura musí být řízena jako první a potom návazně také logistické sítě v parlamentu budeme brzo probírat nový finanční výhled a Tady si budeme klást otázky, jak eh, to vypadá také s eh, Marco Polo, s tímto programem a zda jsou tady určitá přání, která by měla být zohledněna ve finančních výhledech. Můžeme my jako výbor brát řetel na určité věci a to s ohledem na nový finanční rámec od roku 2013. A potom ještě jedna otázka, pan Itala o tom také hovoří. Jedná se o vztah s Ruskem. To je nesmírně zajímavé, jak pro Černé moře, tak pro Baltické moře. Pan Itela hovořil také o environmentálních otázkách. A já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že se jedná o růst, objem dopravy jako takový a Problematický je už dovoz do Ruska a právě námožní přeprava do Ruska by se měla značně zlepšit. Bylo by možné odtížit silnicím a možná vybudovat nějaké plány, které by silněji napojilo Rusko do tohoto projektu. Některé programy již existují a Petrohrad má zájem o tyto programy. Možná, že nám o tom řeknete něco bližšího. Um... Děkuji a poslední je paní Meissner. Ja, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, panu Oliviemu za jeho zprávu. Stručně. Dvě otázky. Tak, jak řekl můj finský kolega, tak existuje eh, problém zatížení sírou u lodí, které jsou poháněny naftou. 0,1% to je velmi idealistická hodnota, ale není praktikabilní. A kdyby byla stanovena tato hodnota, tak si myslím, že některý způsob dopravy by se oběd spíše vrátil na silnici než na vhodnější dopravní prostředky. My chceme samozřejmě snížit objem síry, ale na druhé straně to musí být eh, praktikabilní hodnota. Vy jste hovořila hovořil o tom, že jste byl v Rimhafenu. Já jsem eh, z oblasti eh, Dolního Saska. Tady se snažíme také vyřešit problémy, které jsou souvisí s propojením s nitrozemím. Některé problémy ale vyřešeny ještě nebyly a když dejme tomu, budou k dispozici peníze z Evropské unie, tak jak to bude vypadat? Obvykle jsou určeny pro přístav, ale ne pro to zázemí. Jakou roli bude hrát subsidiarita? Ta je jistě důležitá. Ale máme-li nějaký projekt, který chceme podporovat z financí EU, tak by bylo dobré, aby ten projekt se vztahoval na celý koridor. Děkuji, paní Meissner. A teď já ještě. Já navazuji na pana Italu a paní Meissnerovou. My jsme eh, přijali delegaci eh, z těch přepravních námořních firm ze severní Evropy, které se obávají regulace organizace IMO do roku 2015, protože si eh, myslí, že to bude demotivující pro tuto námořní přepravu a možná, že asi tím byste se také měl zabývat a určitě komise se tím bude muset zabývat. A především eh, středozemního moře se to netýká, pokud vím, což je takové prapodivné. A, ale tak to je. To jsou otázky, pane Valenty. Kdybyste chtěl odpovědět, budu rád. Děkuji, děkuji za všechny tyto otázky, které jste položili. Začnu Finskem. Já jsem tam byl, navštívil jsem eh, eh, přístav v Helsinkách, ještě to nebyl nový, po, nebyl, nebyl nový přístav Kotka, Kopka a Hamilna. Jsem navštívil tedy všechny přístavy a viděl jsem, jaké mají potíže v té oblasti. A eh, Především pokud jde o přepravu ropy z Ruska, je to nízkokvalitní eh, ropa s velkým obsahem síry a to všechno prochází touto velice citlivou oblastí, takže to je třeba skutečně řešit s veškerou péčí. Souhlasím s tím, že musíme vyřešit otázku spolupráce s Ruskem a jaký máme mít vztah, jak má být nastaven náš vztah s Ruskem, protože tam dochází k velké koncentraci spotřeby mezi tedy Petrohradem a Moskvou, to je 70 až 80 milionů lidí, kteří mají docela velkou kupní sílu a takže tam je třeba napřímit naše snahy. A takže hm, ty možnosti jsou buď BALT s těmi všemi problémy, které jsme detekovali, anebo hm, by eh, eh, eh, a tam s tím vznikají ty problémy, které jste zmínil, ty problémy životního prostředí, ty dopady jsou jasné. Takže tak uzavřené moře, což Balt je, tak to eh, eh, musí být pokryto takovým komplexním plánem pro celou oblast. A eh, i tedy Göteborg a tedy ten, vlastně ta brána, ten vstup, tak tam by bylo dobré tedy mm, otamtať odvrátit ty nebezpečné lodi které mohou představovat velké riziko. Zcela souhlasím i s ostatními. Ano, musíme zlepšit stav lodí. Nové lodě musí vypadat lépe. A já zcela souhlasím, paní, s vašimi obavami, Eh, kvůli síře. Musíme mít lepší motory, musí to být lepší plavidla s lepšími motory, lépe postaveny musí být a tím se musíme také zabývat. Dále zcela souhlasím i s eh, tím, že musíme přísně nahlížet na ta stará pravidla, plavidla. Eh, já nejsem proto, aby ty lodě se registrovaly tam, kde eh, jak si se jim to zrovna hodí. To není zrovna eh, eh, dobrý výmysl, tedy se registrovat v zemi, kde jsou měkká pravidla, v zemích, tedy, které nejsou příliš zodpovědné, tak to je něco, já myslím, co je třeba řešit prostřednictvím spolupráce. A A potom mm, e, ta mm, komplikovaná věc, věc to jsou ty námořní dálnice. E, takže samozřejmě tady ne všechny ty komponenty jsou tak viditelné zároveň, protože tady jde o lodě, o e, přístavy a potom o to vnitrozemí. To jsou tři komponenty a je třeba e, mít komplexní pohled na všechny tyto komponenty, abychom byli připraveni propojit tyto součásti. Můžeme i řešit eh, tento problém tím, že budeme podporovat všechny tyto tři nebo všechny tyto různé věci. Ale já s vámi zcela souhlasím, musíme se vyhnout eh, tomu, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže. A o tom já jsem již hovořil ve své první zprávě. A opakuji i zde. Je bylo to pro mě tak důležité téma, že jsem eh, eh, to popsal i ve druhé zprávě. A já jsem se mm, vyjádřil k tomu, že je třeba dobře propojit různé naše politiky eh, to znamená, pokud se rozhodneme eh, působit eh, v těch přístavech nebo ve vnitrozemí nebo propojit přístavy a vnitrozemí, tak to všechno eh, musí být ale součástí naší globální společné vize, která se týká daného typu dopravy a musí tam být zohledněna i regionální perspektiva. Takže vy jste také se Eh, vyjádřili k tomu, že poskytujeme pomoc některým těm eh, loďařským společnostem, eh, a, které provozují námořní přepravu. A mm, je mm, třeba, aby ta podpora případně byla omezena v čase, třeba by skončila do třech let, a nebo abych aby mm, tedy to byla podpora vhodná. Ekobonus, to je dobrá věc. Italská vláda platí pouze ty externí náklady té přepravy, to znamená, řekne, pokud pojedete po silnici, tak eh, to znamená, eh, to bude pro nás znamenat tyto náklady, takže my vám to eh, uhradíme, pokud hm, tu dopravu dáte na lodě. Problém je, že a já zde bych rád, aby se to vyřešilo. Problém je, že se tyto náklady uhradí v Itálii, ale ne ve Francii či ve Španělsku. A já bych rád, aby zde existovala koordinace a aby se tyto eh, režimy doplňovaly. Mm, paní Seraskany, já mm, několikrát jsem byl v Koteru, v Koperu, v Terstu, v Benátkách a Eh, s potěšením jsem viděl, že v Benátkách dokonce tam i eh, se konala taková oslava spolupráce nebo příslibu spolupráce mezi těmi čtyřmi hlavními přístavy na Jadranu. A jedna věc, eh, která v podstatě se týká i toho, o čem se mluvilo dopoledne je nezbytné, aby různé typy dopravy, a to především železnice a především eh, propojení mezi eh, eh, Terstem a koperem, koperem, tak aby to bylo mm, mm, všechno vytvořeno. Já doufám, že určitě bude možné to propojit a že snad eh, to eh, rozptýlí veškerá podezření, která zde ještě panují a propojení mezi přístavy eh, měla by to být Ravena, Benátky, Molfalcone, Terst, Koper a Rijeka rieka v Chorvatsku je již součástí tohoto projektu. Také jste hovořil o kanále mezi eh, přístavem Benátky a Kremonou. Je dobře známo, že to je dobrý kanál, eh, který vlastně do přístavu v Benátkách Eh, eh, přivádí tu dopravu a lze to ještě zlepšit. Místní orgány jsou si vědomi významu tohoto kanálu a je to téměř 200 kilometrů vlastně vnitrozemské vodní cesty a to bychom měli hodně podporovat a ještě situaci zlepšit, zlepšit tedy přístup do přístavu tak, aby to všechno mělo smysl, aby ty přístavy na Jadranu dostaly větší smysl. Teď, pokud jde o pokud jde Sinš, to je portugalský hmm. přístav mm, na jeho západě Portugalska. Eh, a vlastně na takovém extrémním bodě v Evropě. Je to taková specialita, protože my jsme eh, začali se 70 eh, metry. Máme tam spoustu prostoru na další expanzi. Většina eh, přístavu nechce být překladištěm, kromě Středozemního moře. Vždycky chtěli být Eh, tedy eh, těmi hlavními mm, přístavy, odkud potom se mm, cestuje dále do vnitrozemí. A nechtěli být překladišti. I tento přístav bych chtěl eh, se stát tím přístavem, který bude zásobovat ty trasy do vnitrozemí, tedy po železnici do Madridu a bude fungovat velice dobře toto spojení, až to bude zrealizováno, tak určitě se situace vyřeší. Ptali jste se, co by mělo být tím katalyzátorem vztahu mezi Bruselem a těmi krajskými orgány či i celostátními orgány, tak aby e, e, e, tato doprava dostala lepší impuls podle mě dobré projekty, dobré návrhy. Pokud ty návrhy projektu budou dobré, tak určitě zde bude snaha eh, je zafinancovat. Paní Jensen, já si myslím, že určitě souhlasíte s tím, že je důležité podporovat infrastrukturu a myslím si, že Všechno ale jde příliš pomalu. Dnes ráno jsme to viděli i u několika projektů železnic, že to trvá 10-12 let. Hrozně dlouho. A proto, nebo i déle dokonce, ano. A chápete tedy, že i tady v případě tohoto přístavu a u takovýchto typů propojení s mořem, tak eh, tady mm, to bude také trvat a eh, zde je třeba, aby to bylo i součástí nových finančních výhledů. Pokud přístavy a vnitrozemí a eh, ty logistické platformy budou mít dobrý eh, plán, eh, tak určitě lépe potom budeme schopni definovat vlastní naše potřeby. Ale jak jsem již řekl, je třeba změnit chování. A my zde tedy v Bruselu, my musíme propojit ty různé způsoby financování, fondy a radit uživatelům, potenciálním příjemcům, tak potom bude možné podporovat různé iniciativy. A určitě pak to všechno půjde rychleji. Myslím, že již jsem se vyjádřil k Rusku a velký problém, který máme, je, Eh, jsou karga eh, ze, eh, a jejich cesto, cesta tedy ze severu na jih. Potom zde máme ty bulharské přístavy, nebo přístavy u Černého moří, Konstanca a v Rumunsku. A tady opět je to velice úzké místo, tím se musíme hodně zabývat a propojit to, být dostatečně kreativní v našich řešeních. Paní Meissnerová, ehm, Brémy, přístav Brémách, je jasné, že ten nový přístav, o kterém jste hovořila na západě, tak to také musí být propojeno. Bremerhaven, to je hezký příklad spolupráce s ostatními přístavy. Lidé to nevědí ale zde existuje vynikající spolupráce s těmi největšími přístavy v Itálii například. E, A mají zde vztah propojení, 30 let spolupráce. Mají dokonce i smlouvu. A e, takže to je tedy velice efektivní spolupráce mezi přístavy, což je něco, co je třeba podporovat do budoucna. Eh, pane předsedo, ještě bych chtěl reagovat na to, co byste jste řekl. Já eh, jsem zatím eh, nenavštívil organizaci IMO, mám v úmyslu je navštívit v Londýně. Myslím si, že ten problém o kterém jste se vy zmínil, je problém, který musíme řešit, ale vzhledem k tomu, že já jsem zatím se s nimi neskontaktoval, tak eh, mám tendenci odpovědět na vaši otázku pozitivně, i když, jak říkám, ještě budu muset učinit tu návštěvu v Londýně. Děkuji, děkuji pane de Oliveiro za tuto prezentaci a také za to, že jste laskavě odpověděl na všechny připomínky a otázky. Eh, i nadále budeme s vámi a s ostatními koordinátory pokračovat v tomto dialogu také v budoucnosti. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišel. So, colleagues, next we... Kolegové, teď eh, pokročíme dál. Dovolte, abych požádal paní Karlu Pace, Eh, aby se posadila vedle mě. Já jsem si nikdy vůbec nepředstavoval, že někdy budeme sedět my dva eh, vedle sebe opět. Další bod na dnešním programu je, jsou projekty 18 a 30, což je ten projekt eh, Eh, vodních cest vnitrozemských, Rajmus eh, Mohuč a eh, Dunaj a ten 30. projekt to potom jsou opět vodní cesty spojící Zajne a Šeld. Je pro mě velice milé přivítat mezi námi Karlu Pejs. Karla, Karlo, máte slovo. Eh, tady všude máme eh, kamery, tak radši použijte tento. Ehm, děkuji, eh, Briane, děkuji. Nejprve dovolte, abych vám pod... řekla, že většinou moji kolegové dělají to řečení za mě, ale dnes, dnes jsem koordinárka sama a myslím si, že mm, téměř eh, dochází k určitému konfliktu v současné době v Holandsku mezi vlámy a Holanděny, takže já můžu být svou vlastní koordinátorkou dneska. Eh, eh, drazí kolegové, Eh, vážení poslanci, já bych na úvod eh, vlastně chtěla začít od konce. Chtěla bych vám eh, říci, jaké jsou závěry druhého roku mé koordinátorské práce a potom můžete nějakým způsobem si ověřit to, jestli jsem skutečně dosáhla toho, čeho jsem dosáhnout měla. Co se týče té vnitrozemské navigace, to je věc, která může skutečně sloužit jako jakási páteř propagace daného regionu. Myslím si, že ta strategie, která jejímž cílem je eh, propojit Rýn a Dunaj. To je věc, která eh, vyžaduje pohled do širokého kontextu, protože eh, vlastně se díváme skutečně na řečiště a na celou tu a na povodím na celé povodí, protože eh, jestliže budeme mít eh, splavnou řeku, ale přitom nebudeme mít intermodální platformy, jestliže nebudeme mít napojení na průmyslová zařízení, jestliže nebudeme mít eh, příslušným způsobem připravené i přístavy, tak jak o tom hovořil pan de Oliveira, tak to bude znamenat, že jsme odvedli velice špatnou práci. Čili toto povodí je eh, ve středu našeho zájmu, čili nejde nám pouze o samotnou řeku, ale o celé povodí. A jestliže se na to podíváme z tohoto pohledu, tak potom je jasné, že povodí Dunaje například může přinést růst ve všech aspektech, eh, aspektu životního prostředí, sociální, ekonomického a tak dále. Pochopitelně také, do, eh, co se týče dopravy. Potřebujeme komodalitu, což je vlastně předmětem snah našich a také eh, tomu jsou věnovány finanční prostředky. Eh, přitom je potřeba také se dívat na situaci na trhu. Existuje tady flotila vhodná pro takovouto splavnou řeku. Eh, je tato flotila schopna také se vyrovnat s požadavky týkající se ochrany životního prostředí? Můžeme hovořit skutečně o zelených lodích, v uvozovkách zelených. Eh, eh, máme také vhodné průmyslové zařízení v blízkosti eh, řek a tak dále. Vycházíme hlavně z principů E, společného prohlášení, což je vlastně dohoda mezi všemi ministry životního, životního prostředí e, ze všech zemí, kterým protéká Dunaj, což je celá řada zemí, jak víte, e, které se nacházejí na podle tohoto povodí. Všichni tito ministři se dohodli na tom společném prohlášení my jsme k tomu potom ještě něco přidali, protože čeho jsme svědky v tomto regionu je jakýsi eh, boj všech těchto zemí vyrovnat se s environmentálními právními předpisy Evropské unie. My bychom v této eh, fázi již byli rádi, kdyby existovala eh, jakási skupina odborníků, která by posuzovala připravovaný projekt, Eh, a tato skupina potom by mohla nějakým způsobem poskytovat rady eh, vládám a tak dále, jak se právě vypořádat s tou environmentální legislativou. Toto je velice důležité, protože ty zelené skupiny, respektive ekologické skupiny, eh, mají o tuto oblast obrovský, obrovský zájem a mají pravdu, protože řeka je vlastně živý organismus eh, a jako takový ho také vnímají lidé, kteří žijí eh, kolem této řeky. My v Holandsku dokonce máme píseň o tom, že každý člověk je vlastně jakási řeka. Čili v každém člověku můžeme hovořit o jakési řece. Já taky mám řeku Merzi, já také mám v sobě řeku Merzi. ale lidé, kteří žijí podél eh, Dunaje, považují tuto řeku za téměř svatou řeku a je třeba, abychom i my k tomu tak přistupovali. Čili ty principy obsažené ve společném prohlášení nám eh, pomáhají v tom, abychom eh, v budoucnosti mohli vytvořit takovou tu skupinu odborníků, která bude moci konzultovat, eh, poskytovat konzultace vládám v tom smyslu, že jim řekne, že pokud se budou chovat tak a nebo tak, tak budou eh, se chovat podle předpisů, které existují. Je potřeba odstranit všechny slabiny a myslím si, že až odstraníme všechny ty slabiny této řeky, ale nebudeme mít eh, k dispozici žádné eh, lodě, jestliže nebude existovat trh pro takovou tu vnitrostátní dopravu eh, pokud nedojde ke změně ehm, uvažování přepravců, kteří i nadále budou upřednostňovat kamiony, tak potom to všechno nebude na nic. Ehm, myslím si, že Najada nám může v tomto pomoci. Myslím si, že eh, Další technický rozvoj eh, se určitě nám také pomůže, ať už to bude technický rozvoj, který bude souviset s jinými palivy, s novými typy motorů, pohánějících tyto lodě a tak dále. To si myslím, že jsou věci velice důležité, které uh, Eh, budou mít obrovský pozitivní dopad hlavně na ty země, kde tyto věci zatím byly poměrně zanedbávané. Takový je teda ten obecný obrázek, eh, kterým jsem chtěla začít svou prezentaci. A pak, eh, pokud bych mohla teď trošičku konkrétně něco říci, ten druhý rok utekl velice rychle, došlo k celé řadě změn ve vládách střední, ve střední a východní Evropě. Eh, to eh, eh, si myslím si, že je zcela běžné, že člověk, když pracuje jako koordinátor, tak navštíví jednotlivé vlády, řekne dobrý den, tady jsem mohu vám nějakým způsobem pomoct eh, ve své funkci eh, koordinátora. Tam, kde žádná vláda neexistuje, tak eh, něco takového je mimořádně obtížné. A přesně k tomu došlo v celé řadě zemí, což představovalo určitý problém a pro nás to znamenalo, že jsme museli si počkat, až budeme moci najít někoho, kdo se s námi bude bavit. Cestovali jsme hodně do Bulharska, do Rumunska, do Maďarska také do Belgie, do Francie, také jsme navštívili Haag. A v budoucnosti eh, máme v úmyslu navštívit také eh, eh, některé nečlenské státy, jako například Srbsko. Naštěstí nejen Šelskelt, ale i Dansk ale i e, Dunaj mají zájem o zlepšení splavnosti. Týká se to také severní Itálie a také České republiky, kde tyto snahy se nyní objevují. O tom ještě budu hovořit. Co se týče toho akčního eh, programu na JADES, to si myslím, že je skutečně mimořádně dobrý program, který se zabývá konkrétními problémy, se kterými se setkáváme eh, ve vodní dopravě. Myslím si, že to jsou věci, které je potřeba brát velice vážně, protože tento systém nám umožní eh, jednak udržitelnost, tak také zvýší bezpečnost lidí žijících kolem těchto řek. Myslím si, že hodně řek prochází centry měst, takže jestliže máte nebezpečný náklad například, který je přepravován na lodích, tak je potřeba se postarat o to, aby skutečně všechno bylo takové, jak má být, abychom, jak jsem řekla, posílili bezpečnost. Co se týče těch finančních intervencí, které umožňují všechny tyto věci, to eh, pochopitelně nám velice pomáhá. Já později budu hovořit o eh, makroregionálním přístupu. Ale teď bych chtěla eh, začít tím německým projektem, který Eh, je ve směru od severu na eh, jih a prochází Bavorskem. Myslím si, že eh, toto je velice smysluplný projekt. Aha, teď se hlásíte. Do dnešní doby jsme se pokusili eh, aplikovat ten princip společného prohlášení. Bude vypracována studie, bavorská vláda eh, se toho zúčastní. Eh, bude vytvořena jakási monitorovací skupina, kde budou zastoupeny dopravci, přepravci, budou tam také zástupci ochrany životního prostředí a ti všichni Eh, je třeba si uvědomit, že tyto skupiny 30 let spolu nemluvily. Teď poprvé eh, tedy budou mít možnost eh, společně v rámci této monitorovací skupiny se těmto otázkám věnovat díky tomuto přístupu bych chtěla dosáhnout jedné věci a sice, že nikdo nebude moci říci, toto není moje studie. Chci, aby naopak všichni měli pocit, že to je jejich společná studie, že každý z nich měl možnost se podrobně seznámit eh, s tím, k čemu dochází. Eh, je to kromě toho studie nezávislá, eh, možná, že s výsledkem nejsem až tak spokojená, ale každopádně můžeme říci, že to je eh, společná studie, že patří nám všem. Eh, nám šlo hlavně o to, aby eh, se jednalo o studii, která bude skutečně nezávislá, o studii, o které by všichni měli možnost říci ano, my jsme se to zúčastnili, je to naše. Doufám, že to bude pozitivní výsledek. Co se týče té rakouské eh, části, kterou protéká Dunaj, to si myslím, že je takový skutečný příklad toho, jak by to mělo vypadat. Tady eh, můžeme hovořit o eh, pozitivních výsledcích jak pro životní prostředí, tak pro vlastní vodní dopravu, říční dopravu. V Rakousku protéká Dunaj národním parkem a myslím si, že eh, tento národní park bude příslušným způsobem eh, chráněn. Eh, co se týče slovenské a maďarské části, to je velice citlivá otázka. Možná, že víte, že jsem byla u soudu v Hágu. hágský soud vynesl určitý rozsudek a obě zúčastněné strany v tomto rozsudku si to přečetly tak, aby to bylo pro obě strany přijatelné. Řešení tohoto problému eh, alespoň z politického hlediska není v žádném případě eh, jednoduchý. Já se snažím zůstat úplně mimo jakékoliv politické pře. Eh, snažím se soustředit se na praktická řešení a možná, že se nám podaří nějakým způsobem se nakonec na něčem dohodnout. Co se týče eh, Bulharska a Rumunska, to znamená těch částí těchto dvou zemí, kterými protéká řeka Dunaj. Tady nám jde o to, aby Bulharsko a Rumunsko spolupracovalo, tak, aby eh, dělali věci společně, protože hranice v podstatě eh, jsou, jsou uprostřed řeky takže nemůžete například eh, eh, používat půlku řeky a druhou půlku nepoužívat pro lodní dopravu, takže to možné není, proto je pro nás důležité, aby tyto dva státy mezi sebou spolupracovali. Jeden eh, z problémů Rumunska je sterč, kde je velice citlivý habitat. Já chci říct si jednu věc, a sice, že nikdo, skutečně nikdo nechce porušit tento habitat. Čili všechny naše snahy eh, směřují k tomu, abychom eh, ochránili tento habitat, který je velice důležitý. A všechno, co děláme, je právě eh, zaměřeno na tento cíl. Ehm, je pravda, že vláda se e, s tím potýká, je pravda, že evropské právní předpisy jsou mimořádně komplikované a e, nám jde o to, aby e, ty problémy, které s tím souvisejí, Eh, byly překonány. Proto se snažíme právě díky takovéto skupině odborníků eh, poskytovat vládám informace a rady o tom, jakým způsobem by měly tyto věci, které souvisejí s těmito předpisy, řešit. Myslím si, že to je snad to nejdůležitější, co bych chtěla říci o eh, Dunaji, co se týče Sheldy. Tady eh, je jenom jeden eh, problém. Myslím si, že jediný způsob, jak můžeme eh, vyřešit tento problém, je formou jakéhosi mítného. V současné době existuje mezivládní skupina, která se snaží připravit takovýto systém mítného Eh, čímž by se vlastně zacelila eh, díra ve financích, přes současné době jediným problémem řeky Šeldy je, eh, jsou peníze. Turneze je místo, o kterém v současné době dojednávají obě strany, to znamená Vlámové s s, s Holanděny, chtějí by budovat tam eh, zdymadlo a myslím si, že díky tomuto zdymadlu potom by se mohlo podařit vyřešit eh, tyto problémy. Eh, Itálie a Česká republika, to jsou ty další dvě země. My jsme navštívili Děčín eh, na Laby. Eh, ta návštěva se uskutečnila eh, v březnu 2009. Je to město na hranicích s Německem. Něčín by umožnil propojení velké průmyslového zařízení na české straně, tedy propojení tohoto průmyslového zařízení s německými přístavy, čili Ono by bylo dobré, kdyby se tady vybudoval, vybudovalo to zdymadlo, ale v České republice je určitá, určitý problém, který souvisí s tím, že není schopna se dohodnout skupina ochránců životního prostředí a těch, kteří zastupují odvětví dopravy. Ale myslím si, že by bylo velice důležité, kdyby se toto v České republice vyřešilo. Co se týče řeky Pát, tam došlo k něčemu skutečně pozoruhodnému. Tady nežádali Italové o finanční pomoc, obrátili se na nás se žádostí, abychom je podpořili. My jsme tuto podporu jim nabídli eh, s velkým potěšením. V současné době modernizují kanály na řece Pát až k Mantově a ke Kremoně tak, aby dosáhly hodnoty kategorie 5A. Myslím si, že je skutečně pozoruhodné, k čemu dochází v této oblasti. To, co Italové tady dělají, eh, a to za vlastní finance, eh, je skutečně mimořádné. Eh, spojili jsme se s, s milým Paulom, my jsme tam byli na návštěvě, tam bylo pět lodí, eh, které se dostaly k dispozici bárek, které umožňovaly vlastně eh, tam pravidelnou, eh, pravidelnou přepravu. Tato přeprava existuje již od února 2009 a všechno to bylo tedy za italské peníze. Čili to je snad všechno. Já teď jenom řeknu, že velice ráda budu reagovat na vaše otázky. Thank you. Děkuji, Karlo, děkuji. A vy jste zmínila Donaj i v Rakousku přes Vídeň, takže eh, určitě. Já jsem si jist, že alespoň povodí Donaje, tak eh, to je eh, něco, kde my v našem výboru už Dunaj považujeme za naši oblíbenou řeku, protože všichni oni mluví určitě paní Tykau, která je na mém seznamu, tak určitě paní Tykau velice ráda také zmíní Dunaj a povodí Dunaje. Možná eh, to tež i eh, I tedy mm, platí pro Šeldu. První věc. Pan Groš za EPP. S časem nejsme moc na štíru, ale to neznamená, že byste měli hovořit příliš dlouze. Budu stručný. Naše bývalá kolegyně v roli koordinátorky Nech je tady srdečně vítána. Chtěl bych vám poděkovat, chtěl bych poděkovat také všem ostatním koordinátorům, ale vaše práce není zdaleka jednoduchá. Ze zkušenosti je vaše role vynikající. Vy víte, jak funguje parlament, vy víte, jak fungují jednotlivé orgány dopravy. Nechci se zabývat Flandry, nizozemském nebo Belgií, ale eh, vy teď jste ve funkci koordinátorky. Jste známa jako pragmatická žena, tudíž má pragmatická otázka. Vyplatí se investovat tolik peněz do této oblasti, anebo je Rýn jedinou eh, vodní dopravní cestou, do které se má investovat? Kdybych byl býval, nepoložil tuto otázku, tak pan kolega Kram by to asi učinil za mě. Já jsem mu nechtěl odejmout atolské právo, ale pro mě to byla důležité. Já vás znám jako pragmatickou ženu a z toho důvodu eh, jsem zvědav na vaši odpověď. Tolik první otázce. A druhá otázka. Koordinace je důležitá, ale myslíte si, že jeden z největších eh, konfliktů eh, není právě říční doprava. Natura 2000 se zřídila kvůli tomu, aby došlo k zamezení určitého nepříznivého vývoje. chceme aktivovat některé přeshraniční dopravy, ale nedochází tady ke koordinaci. A ta koordinace, to není koordinace mezi jednotlivými zeměmi, ale to je koordinace národního charakteru mezi jednotlivými departamenty, mezi jednotlivými eh, kraji. Vy jste jasně naznačila, že bychom se měli věnovat právě tomuto problému. A poslední otázka je otázka financování. Ta je všudy přítomná. A souvisí také s tou první otázkou. Nechci zabíhat do detailů, ale podíváme-li se na určité projekty, tak vidíme, že evropské projekty obvykle mají eh, velkou část financování z jedné partnerské země. A jak by mohla vypadat jiná forma financování s výjimkou evropského kofinancování? Protože z časového hlediska promarníme někdy mnoho času. Uh, Děkuji za velice odvážné otázky a za socialisty paní Tykau. A možná nám odpoví na tu otázku, zda je třeba investovat do Rýna nebo ne. Děkuji, pane předsedo. Budu pokračovat rumunsky. Ehm, vreau să mulțumesc și eu, doamnei coordonator, pentru prezentarea făcută. Așa cum spunea și domnul președinte... Chtěla bych poděkovat koordinátorce za prezentaci. Jak řekl náš pan předseda, my jsme jako výbor si uzurpovali mm, mm, řeku Dunaj, je zde anglické tlumočení na kanále 22. Slyšíte mě anglicky? Před dvěma lety, již nebo již dva roky se pokoušíme eh, na program výboru pro dopravu dávat eh, tento bod jednání a v minulém roce bylo to na začátku října, konce září, konci září, kdy jsme zorganizovali delegaci ze tří zemí, bylo to Rakousko, Maďarsko a Rumunsko a společné téma té delegace byl právě Dunaj. Hlavní závěr, ke kterému jsme dospěli po cestě, po této cestě bylo, že v Evropském parlamentu vytvoříme takovou propagační skupinu, která bude mm, pracovat na eh, agendě Dunaj a víme, že i Evropská komise také pracuje na strategii pro povodí Dunaje a zabývá se tam otázkami jako doprava, regionální rozvoj, životní prostředí, protože Dunaj to je e, sociální, kulturní, ekonomická evropská hodnota. A kdybych měla odpovědět na pana Groše, ano, je nutné investovat do toho, abychom Eh, vytvořili tedy eh, tu námořní cestu od eh, severu do Černého moře, ze severu do Černého moře a my tím zkrátíme o 4000 kilometrů vzdálenost právě mezi Severním mořem a Černým mořem a vytvoříme, bude možné vytvořit koridory, které významně přispějí k rozvoji dopravy jak nákladní i osobní. Mám několik otázek. Za prvé, mm, Jak se hodláte zapojit do implementace budoucí strategie rozvoje povodí Dunaje? A také víme, že bohužel, pokud jde o říční dopravu, tak zde existují určité úseky, kde vidíme, že existují velké konflikty mezi zájmy přepravců nebo dopravců a ekologů. Chtěla bych znát váš názor na kanál Bestroja, to je tedy v eh, deltě Dunaje a také i to je významná součást celého koridoru. A teď k programu na Jádes. Bohužel, zde jsou země, Eh, hlavně ty nové členské státy, které mají přístup, eh, velice omezený přístup k příležitostem, které poskytuje program na JADES. Možná byste nám to mohla vysvětlit. A třeba společně by se, bychom mohli hm, připravit budoucí typy činností, tak abychom mohli i my čerpat z tohoto nástroje. Ujišťuji vás, že my jsme vašimi partnery a že máme zájem na rozvoji dopravy na Dunaji a chceme na to mít evropskou strategii. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Pan Sterks a poté odpovědi na toto kolečko a poté paní Lichtenberg, pan Van Dalen a pan Kramer a další. Eh, pane předsedo, já bych chtěla poděkovat a paní Pejs za její vysvětlující slova. Myslím si, že jste přinesla také dobré zprávy o vašem projektu, protože tyto projekty jsou konkrétními projekty. A existuje tady důležitý tok nákladní přepravy vy jste zatím hovořila o konfliktu, který je propojen s prohlubováním západní šeldy. Mám tady jednu otázku k tomu. Myslíte si, že je to součást projektu přístupu k šelte Shelter, anebo myslíte si, že je to jiná varianta? A ještě jedna věc je pro mě zajímavá jak to bude vypadat s těmi poplatky za tranzit. To je poprvé, co víceméně vnitřní lodní doprava bude aplikovat určité mítné. Jak to bude fungovat v praxi, to je něco, co by eh, pro mě bylo zajímavé. Konec této dopravní cesty je v Gentu, ale Možná, že bychom se měli ubývat do, do Ternéze. Celá eh, tato tráť je určitou zkratkou a to je důležité právě pro lodi, jako například pro překlad eh, z námořních lodí na říční lodě a celý komplex z dymadel musí být součástí tohoto projektu a to v každém případu. A ještě jedna otázka jménem pana eh, Kaváryho, protože on je ze stejného regionu jako já. V tomto případě totiž ve vaší zprávě hovoříte o zdymadla pro říční dopravu. Ale teď jste hovořila před námi a řekne, řekla jste, že se má jednat o velké zdymadlo. Dobře, Gent zůstane námořním přístavem i nadále, kde budou důležité takové, taková odvětví, která budou zásobována pomocí těch velkých námořních lodí. A když hovoříme o Ternéze, tak tady musíme mít kombinaci námořní a říční dopravy. Agent má dobrou polohu a tu bychom měli využít. Z toho důvodu souhlasím s vaším návrhem. A není taková obecná otázka. Vyslechl jsem si mnoho z vašich úst a zjistil jsem, že environmentální problémy, problémy dopravy jsou konfliktní. Naráží jedna to odvětví na druhé. V roce 2007 vydala komise určité sdělení týkající se e, politiky přístavní. A tam se jedná také o environmentální otázky. A tady musí existovat soulad mezi transevropskými sítěmi a mezi životním prostředím, ale žádný takový návrh ještě nepadl. A Realizace některých projektů e, bude komplikovaná, když nedojde v souladu s těmito odvětvími. A potom lodní přeprava. To je komplikované odvětví, které je v krizi. Děkuji. Děkuji. A nejprve e, tyto tři první otázky, potom druhé kolo. Děkuji. E, vyplatí se to? Ano, vyplatí. Je to Rýn je řeka, která propojuje mnoho zemí. A s Dunajem tam je propojeno ještě o hodně více zemí, o hodně více regionů, které propojuje tato překrásná řeka jsem si jista tím, že se to určitě vyplatí. Ano, máme velké problémy. A myslím si, že velké problémy se odehrávají na té národní úrovni, ale také na mezinárodní. Příklad Maďarsko a Slovensko. Tam je to mezistátní problém. Je to starý problém, který jsme si vnesli do 21. století. Je to velmi citlivá otázka, která je spojena s dlouhou dějinou etapou. Musíme s tím pracovat obezřetně. Tento problém mezi Maďarskem a mezi Slovenskem můžeme vyřešit a to pomocí pragmatického řešení, ne pomocí velké politiky. Čiže tady nejde o velkou politiku, ale tady Jde o taková řešení, která nám umožní pokročit dál. Já se snažím trošičku plavat tak mezi tím, těmi proudy, tak abych vyřešila tuto situaci. Ale dějin je třeba mít vždycky na zřeteli. Jde o to, aby to bylo vše vyřešeno. Situace pro obě tyto vlády je komplikovaná, ale chceme je pragmaticky přimět k tomu, aby tu situaci vyřešili. A všechny podunajské země by měly vidět, že když je jedna země proti, tak víceméně jsou umrtví jakákoliv činnost. Když to bude třeba Srbsko, tak Rakousko prostě nemůže dělat vůbec nic bez Srbska. Rakousko je potom uzavřeno eh, mezi Srbskem a mezi Německem. Je to taková propojená nádoba a je třeba, aby se všichni pohnuli ku předu. Ale to, jak se pohneme ku předu, tak to bude asi různé. Někteří to udělají politicky, druzí pragmaticky, A já si myslím, že mezi Maďary a Slováky se musí najít nějaké pragmatické řízení. Já jsem zcela nepochopila eh, tu otázku spolufinancování. Otázka se týká takových projektů, nechci o nich hovořit podrobně, kde 80 financování je na jedné zemi, dejme tomu z pěti zemí, které se účastní tohoto projektu. A ta daná země má velmi často obrovské finanční potíže. Musí prostě investovat do celého problému já nechci teď hovořit o těch zdymadlech, kde se jedná o hodnotu 80 nebo 90 milionů eur, ale tady jde o přidanou hodnotu, která není důležitá pro jednu zemi, ale rozdělí se pro všechny. Paní koordinátorka, Evropská Velké pro, mm, programy poskytují peníze, ale peníze nejsou to nejdůležitější. Peníze nejsou problémem. Existuje mnoho jiných problémů, ale peníze nejsou problémem. No. Paní Tykal, vyslovuji dobře vaše jméno? Um. Já myslím, že by bylo vynikající zkombinovat dopravu a cestovní ruch, určitě. A v řadě případů to určitě eh, doprava na Dunaj se přiblíží lidem. Pokud bychom měli takový systém vlastně pendlu, kdyby bylo možné eh, cestovat mezi hlavními městy po eh, Dunaji, ono to zase není tak daleko všechno a třeba mm, cestovat z Vídně do Bratislavy. To je krásný výlet. A hodně by to eh, ubral eh, silniční dopravy. To je vynikající pro cestovní ruch, myslím. <clears throat> A to by bylo vynikající. Určitě. My to pořád se snažíme prosazovat. Doufám, že to bude ještě úspěšnější než teď. A ta, ta mm, jaksi dočasná skupina, e, to se mi líbí, takové skupiny, e, mezi, mezi výborové skupiny. Já se pamatuji, e, že to byl pan Bisley, bývalý kolega, který byl ve Švédsku a tam nám vypravoval, jak to funguje s takovými to mezi výborovými skupinami. To by se mi líbilo vytvořit takovou skupinu pro Dunaj a podporovat takovéto iniciativy. To by se mi líbilo, takovéto mezirezortní skupiny. A já myslím, že vlastně vy jste již odpověděl na pana Groše, panu Grošovi. Ano, propojení Severního a Černého moře. Já osobně si asi nemyslím, že hodně bude velký provoz, by byl velký provoz mezi Rotterdamem a Konstancou. Já myslím, že spíše to jede pryč, někam to zboží. Ale určitě hodně nákladů by mohlo jít mm, se přepravovat mezi Rotterdamem a Vídní nebo do Německa, mm, mm, do Maďarska i. To je obrovská vzdálenost a když eh, dostaneme všechno tu, eh, ty náklad, všechen ten náklad ze silnic, tak to bude výborné. Já si pamatuju, když jsem jako ministrině měla eh, problém s zákazem, Bavaria, met... jo, za zákazem mm, kamionů o víkendu u bavorské vlády jsme protože te nám říkali žádné nákladáky. Tak vidíte, že to je e, oblast s velice hustou silniční dopravou, e, nákladní dopravou, takže to by bylo dobré. Dostat ten náklad na vodu, to by bylo ekologické. A Samozřejmě ale s tím, že tam potom zase musíme mít takové záchranné sítě, musíme mít čisté motory, i požárníky, kteří musí být dobře připraveni po celé té trase Dunaje. To jsou předpoklady pro dobré fungování eh, těchto navigačních cest. Ano, i já bych chtěla být zapojena do budoucí strategie. Eh, ve Švédsku jsem byla zapojena do toho, protože eh, tam jsme měli eh, politiku pro Baltské moře, pro tento region Baltu a to je takový makroregion pro nás. A tam by rádi i aplikovali podobnou koncepci na Dunaj, protože Dunaj má podobnou charakteristiku jako um, Balt. Celá řada evropských států, kterých se Dunaj týká, eh, je možné tedy propojit je, tyto státy. Teď je otázka jak, po jaké železnici, po jaké silniční síti. Je to téměř 2800 kilometrů. Eh, taková mm, velice významná vodní trasa. A e, přepravní trasa, jak by řekl pan Kramer. Ale tato e, makroregionální strategie je zajímavá i pro Dunaj, to je holistická strategie, e, takže to zabrání mm, separovat vždycky nějakou konkrétní, nějaký konkrétní typ dopravy a je třeba se podívat na celý region komplexně, intermodálně a propojit ho a vzít tak do úvahy vlastně všechny možné aspekty, které si lze kdy představit. A kanál Bystroja, to jste se mě neměli ani na to ptát, to je politický problém byli jsme požádáni, abychom dali ruce pryč, protože to je horké téma mezi vládami v daném regionu, takže nechci se do toho nějak vkládat. A které jsou ty země, které mají problém s přístupem nebo s čerpáním z programu na JADES? Možná to mi řeknete později k tomu. Pan Sterks. Eh, škelda, západní škelda, western škelda. šelda. To je politické téma. Neptejte se mě zase, protože to je vztah eh, mezi Flandrami a Nizemským od 1839 A, mm, takže to je zase žehavá otázka, to víte velice dobře. Systém mítného. Já, mě to zajímá stejně jako vás. To je velmi důležitá věc. Franci, eh, francouzům chybí víc než miliarda a to je třeba nalézt. A to je třeba investovat do nového kanálu, to je obrovský projekt a Eh, Francouzi dělají všechno pro eh, přístup eh, pro průmyslové oblasti, cest, pro turistické oblasti a snaží se o, ten, o to správné hospodaření s vodními toky v regionu. Je to úžasný projekt. A Tarnes, to je asi nejkratší cesta. Máte zcela pravdu, že životní prostředí a doprava, to se těžko kombinuje. Snažíme se, jak to jde, hledat ty snažší způsoby spolupráce, bez toho aniž bychom poškodili životní prostředí a i podle toho bude vypadat poté mm, legislativa. Yes, inland navigation is in... Eh, otázka splavnosti je eh, pochopitelně eh, velká otázka. I my v Nizozemsku máme polovičnou flotily holandskou, druhou polovinu belgickou. Čili to skutečně je věc velice závažná. Myslím si, že pokud eh, nebudeme opatrní, budeme mít obrovské množství splavných řekl, nebudeme mít žádné lodě, které na nich budou plavat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, Karlo. Mám ještě čtyři eh, žádosti o slovo. Myslím si, že bychom měli do pěti hodin eh, tuto diskusi skončit. Paní Lichtenberg, paní Vandalen, a eh, ještě jedno a pan Kramer, takže i kdyby vy jste byli tak moc hodný, Iv. Eh, ano, tak já začnu. Děkuji za tu zprávu. Já mám určité kritické připomínky k této zprávě, hlavně to, co se týká alespoň tedy jak já vnímám Dunaj, eh, tak eh, tady vidím určitý problém eh, v jinde než v hloubce nebo šířce té řeky. My, když jsme tam byli, jako delega, jako, když jsme tam byli s delegací, tak jsme si uvědomili, že tam je jeden obrovský problém a sice, že zkrátka buď nefungují, nebo vůbec neexistuje propojení mezi řekou a buď silnicí nebo železnicí. Dokonce jsme viděli a navštívili některé to znamená propojení mezi železnicí a řekou. Navštívili jsme i některé přístavy, které byly úplně prázdné a to si myslím, že je vůbec nejzásadnější problém Dunaje. I nadále nemáme k dispozici analýzu, Eh, která by nám jasně řekla, eh, jaká je nejvhodnější doprava. Já nevím, když nebudeme hovořit o daleké budoucnosti, kdy například ropa se bude také dopravovat po eh, řekách, když já o tom mám své pochybnosti. Já nevím, jestli to je ten nejlepší způsob, jak to dopravovat, ale myslím si přesto, že vůbec nejdůležitější na tom všem je to, že Eh, od doby eh, eh, jugoslávské války postrádáme vlastně propojení na řeku. Ne, že by ta řeka nebyla dostatečně hluboká nebo dostatečně široká. To je problém nedostatečného propojení. A napojení, to jsou takové, taková ta místa, takové ty jakési křižovatky ehm, se Dunajem. To je věc, které se musíme eh, věnovat. Dále vy jste říkala, že eh, Vídeň je příklad dobré praxe. Myslím si, že byste eh, se měla obrátit na některé ekologické organizace, které se zúčastnily této, tohoto projektu a které by vám určitě řekly, že byste se měla na tato podívat trošku více zblízka. Myslím si, že Eh, to souvisí také s Filshofenem, eh, jak jsem o tom dříve mluvila. Není to otázka vlastní eh, ryby, je to řeky, je to problém logistiky. Dunaj může být krásná řeka pro turistiku a také vhodný prostředek pro vodní dopravu, ale eh, nemůžeme zničit tu řeku a potom čekat, až přijdou turisti. Já vím, že jsou turisti, kteří rádi jezdí se dívat na místa katastrof, ale to si nemyslím, že je způsob, jak bychom mohli zajistit pracovní příležitosti lidem kolem Dunaje. Myslím si, že Dunaj může být příklad toho, Eh, jak bychom měli přizpůsobovat lodě řece a ne řeku lodím. A to si myslím, že je ta absolutně nejzásadnější věc. Pan Van Dam. Ano, děkuji. Je to skutečně evropský projekt, kterého se zúčastní 12 evropských zemí. Jedná se o propojení dvou velkých moří. Eh, Severního moře a Černého moře. Je to propojení východní a západní Evropy. Ale musíme si klást otázku, eh, co bylo první, slepice anebo vejce. Potřebuje napřed eh, lodě anebo potřebujeme napřed kanály. Co je důležitější, životní prostředí nebo doprava? Možná, že někteří nemají rádi tuto diskuzi na téma slepice a vejce, ale myslím si, to že propojení do eh, Konstance, to by bylo zlaté propojení, které by přispělo k posílení říční dopravy a tato doprava je více méně velmi jistá, velmi bezpečná. Zároveň je to ekologická doprava. Neexistuje rozpor mezi životním prostředím na jedné straně a mezi dopravou na straně druhé. Například eh, Dunajský kanál a tak to je přeci skutečně bezpečná cesta. Ne, že Dunaj skončí ve Pilzhofen, v Pilzhofenu, ne, tomu tak není. I o monitorovací skupině jsme hovořili. Začala vůbec pracovat tato monitorovací skupina. Já jsem četl diskuze v německém tisku na téma složení této skupiny. Existuje propojení také mezi Berlínem a Mnichovem o složení této skupiny. Začala tato skupina vůbec pracovat, anebo přetrvávají tyto spory? To je první otázka. A druhá otázka. Napřed musíme vyčkat výsledků studie, ale doufám, že ty výsledky budou právně závazné, protože to je skutečně velmi zlatá cesta propojící tyto dvě moře. Děkuji. Eh, ano, děkuji kolegyni, která Eh, jasně vyložila všechny ty myšlenky a že nejsou finanční problémy, že to je otázka bezpečnosti. To mě trochu uklidnilo, že nejsou finanční problémy. A ten váš koridor, o kterém hovoříme, tak eh, zde eh, ten není v těch šesti prioritách. A já se ptám, jak to vypadá časově? vzhledem k tomu, že tento projekt nebyl zařazen mezi těch šest nejvíce naléhavých. Dále se ptám na kombinaci mezi námořní a říční dopravou. Podle mě to je důležité to propojit a především vy jste mm, mm, citovala mm, našeho bývalého kolegu Kostu, který se zabýval pádem a ta první část se již vyřešila, ale ten mm, problém ještě teď pokračuje. Jaké jsou možnosti tedy i nějak mm, mm, naplnit nebo vyšlenit ty kvóty pro ty významné cesty. To je propojeno s tou námořní částí, právě jak o tom hovořil i váš kolega předtím, tedy s propojení eh, Benátek, eh, Terstu, Raveny, tedy tam na severu. A já se ptám tedy, jak to vypadá se spavností pádu. A tento, pro, tento projekt bude snad následně integrován, a nebo, e, e, nebo ne, tedy, e, nebo nebude, jak jste řekla, tedy, že tam teď bylo vyčleněno těch pět Pan Kramer? Ano, já mám pocit, že bychom měli hovořit otevřeně. 80% vnitrostátní lodní přepravy se koná na Rýně. Je to velká eh, řeka, která je propojena také s Atlantikem, ale ten zbytek by měl plynout eh, do eh, dalšího jednoho kanálu. Proč? Protože ostatní řeky příliš závisí na klimatických poměrech Hovoří se o tom, že by mělo vzniknout další zdymadlo na lavy, ale to je přeci nesmysl, protože eh, my jsme také plánovali v Německu takovou vodní eh, autodráhu za několik eh, miliard, ale prostě my můžeme něco realizovat, můžeme Vyva, můžeme tam provozovat lodní dopravu, ale ne přes velké lodě. Některé lodě tam mohou jezdit, například eh, na Rýnském eh, kanálu, Mohanském kanálu, ano, tam se vždycky zdravilo pozdravem ahoj, námořním pozdravem, ale dnes už je to pasé, protože vnitrostátní lodní přeprava, ta je čím dál tím menší. Ano, to propojení je existenciální, ale 80% lodní přepravy se koná na Rýně a z toho důvodu propojení Baltického moře s Černým mořem, to se mně zdá být absurdní nápad. A když členské státy, a já jsem se tehdy zúčastnil diskuze na o šeldě, tak tam se hovořilo také o tom, že by e, mělo být 80 z prostředků EU. To je všechno prostě takzvaná stavební e, mafie, cementářská mafie, i když to nerad říkám tak to otevřeně, ale lodě se musí přizpůsobit řekám. A teprve potom budeme hovořit o ekologické přepravě, ale ne obráceně aby to, eh, tato cesta sloužila třem nebo čtyřem lodím vnitrostátní lodní doprava ta eh, prostě neplatí žádné daně z minerálních eh, olejů. Když by to museli přepravci samotní platit, tak by byli o hodně skromnější. A když hovoříme o Dunaji a chceme tam podpořit turismu, tak řeknu následující. Když tam budou velké lodě, tak je po turismu. Ten je zničen. Z toho důvodu se musí lodě přizpůsobit řekám. A pak bude všechno o hodně rychleji. Všechno ostatní je sen a nic jiného. Já jsem to zažil v Německu, protože Berlín, Hanova to měla být také vodní cesta, která prostě eh, je neprosaditelná. Tam se neděje vůbec nic. Ale v Německu eh, na eh, vnitrovodní cesty máme tři pracovní síly. Dobře, eh, Michale. A teď teďkom všichni chtějí eh, bojovat s tím, co jsi řekl. Já to řeknu krátce. Jenom zcela krátce. Toto stanovisko, eh, to byl vlastně podnět pro moji počáteční otázku. Já jsem ti chtěla dát odpověď zároveň, říká pan Krama svému kolegovi. Dobrá, Karlo, Karlo, eh, eh, chtěla byste na to reagovat, ale vy jste to nepochopil. My všichni máme rádi Dunaj, o to tady jde. Paní Steinbergerová, paní Lichtenbergerová. Já jsem říkala Steinbergerová, nevím proč, já se omlouvám, já se omlouvám. Myslím si, že máte naprosto pravdu. Pokud nebudeme mít eh, propojení, eh, tak eh, nebude existovat ani doprava, tedy alespoň nákladní doprava to je zcela jasné, musíme to všechno dělat ve stejnou dobu. Nemůžeme začít s jednou věcí a potom po nějaké době dělat něco jiného. Proto jsem vám úplně na začátku řekla, že eh, musíme eh, vyucházet z toho, že k řece potřebujeme ještě ty intermodální body, protože bez nich eh, to nemůže být účinné. Musíme tedy se soustředit na otázku intermodality a to vždy od samého začátku. To znamená, že musíme vždy propojit všechna důležitá průmyslová zařízení, která jsou v blízkosti řeky. Tím odpovídám také částečně otázku o té analýze Eh, čili jak je, jaké náklady by se měly dopravovat po řece. Myslím si, že vlády podél řeky Dunaj eh, by se měli soustředit na to, jakým způsobem propojit ta jednotlivá průmyslová zařízení. Eh, pro nás by to znamenalo, že se ušetří nebo sníží objem dopravy po dálnicích. Já jsem z Holandska, jak víte, a v Holandsku vůbec si nedovedu představit, co bychom dělali, kdybychom neměli ty eh, vodní cesty, kdybychom nemohli používat eh, vodní kanály pro dopravu. To samé platí i i v eh, Belgii, ale to nejsou velké řeky. Já vás, pane Kramer, klidně pozvu k nám. Já bydlím přímo u Šeldy a tam uvidíte největší, řek, největší um, lodě, jaké jste v životě viděl. Některé z nich eh, jsou vlastně eh, lodě, které k nám eh, přijíždějí až z Konstance. Jsou to lodi, které se pohybují podél těch velkých kontejnerových lodí a přitom na nich jsou turisti. A co teprve ti, co veslují kolem, ty z toho musí mít hrůzu. ale přesto chci říci, že u nás na Šeldě je obrovské množství turistů eh, a myslím si, že eh, Dunaj se nedá srovnat se Šeldou. Eh, takže já jsem přesvědčena, že skutečně na řece mohou plavat velké lodi a přitom tam může kvést turistika. O tom nemám sebe menší pochybnosti. Co se týče toho rakouského projektu, ten eh, vedoucím, respektive ředitel toho národního parku, eh, se zúčastnil eh, té diskuse, která se uskutečnila v rámci naší návštěvy a byl velice rád, když se dozvěděl o tom, co plánujeme, protože hovořil o tom, že jinak by jeho národní park také mohl vyschnout. Vy jste říkali, že Filshove, eh, že to se netýká řeky. Já vůbec nevím, o čem mluvíte. Lidé, kteří tam žijí, eh, hovoří o tom, že toto je poslední část eh, řeky, která ehm, plyne volně, jak si to chtějí tak zachovat. Jinými slovy, to nemá nic společného s logistikou, ale logistika a proto já říkám, že se nemůžeme dívat pouze na řeku, že je potřeba vždycky to vnímat v kontextu celého povodí, protože pak teprve jsme schopni pochopit, co vlastně doprava v rámci celého povodí může udělat v tom pozitivním slova smyslu, protože, jak říkám, může nám to pomoci snížit objem dopravy po silnicích. Eh, pan von Dále Eh, hovořil o tom, že eh, doprava po vodních tocích je z ekologického hlediska bezpečná a eh, to je pravda, téměř k žádným nehodám na řekách nedochází, alespoň tady tak tomu je v Nizozemsku. Myslím si, že je poměrně těžké říci, že ten, to propojení mezi Mohanem a Dunajem, že to je něco úžasného. Ono to není přirozený, eh, přirozené propojení, čili tady je těžké v této souvislosti hovořit o přírodním poměním eh, eh, prostředí, protože to není přírodní kanál, to je vykopaný kanál umělý kanál, i když to propojení je naprosto v pořádku. Ta monitorovací skupina již byla vytvořena Eh, oni jsou jednak vytvořeni, ale současně také jsou poněkud otráveni. Eh, tady se jedná o slovní říčku setup and upset. To znamená, velice často nejsou schopni se dohodnout, eh, mají pocit, že se zdůrazňuje buď ta dopravní otázka nebo ta ekologická otázka, ale to, že se navzájem, eh, to, že navzájem spolu bojují, to podle mého názoru je v pořádku. Hlavně, že to existuje, tato monitorací skupina teď musí eh, začít ale skutečně pracovat a přestat se už konečně hádat. Pan Kalčian, vy jste se ptal na ten koridor eh, u řeky Pát. To nespadá pod ten prioritní projekt, a proto také to financovali všechno Italové sami. Udělali skutečně, odvedli skvělou práci, udělali to výborně a obrovské množství eh, nákladů v současné době se eh, dopravuje po vodě Eh, snížil se objem silniční dopravy a ti z vás, kteří jste někdy v okolí řeky Pádu se dostali do zácpy, tak přesně víte, jak to je důležité. Souvisí to, ještě někdo se ptal na něco eh, o integraci, mohli byste to eh, zopakovat, protože já jsem tomu moc nerozuměl, nerozuměla, pardon. Něco o integrovaném integrace námořní dopravy z Mantovy, Kremora do Benátek eh, se to hm, propojí tedy přes Benátky s Jadranem, takže ta integrace říční a námořní dopravy spolu s nezbytnou eh, hm, přístavní infrastrukturu, to je skutečný projekt, ne to, o čem jste mluvila. To udělají určitě, to propojení udělají, protože o to tady jde. Propojit právě hm, to s mořem jako takovým a e, teď e, tam probíhá velká doprava z Ruska, ano. A já si myslím, že jedna z příštích věcí, a to musím také zmínit, pokusíme se o propojení s Dunajem také a propojit, propojit tu síť Dunaj s ruskou sítí. I hodně ruských lodí je z, právě z Černého moře a potom plují do Benátek. To je zajímavé propojení. Já si jsem odpověděla, ano, ano, ano, já myslím, že všichni dostali odpověď. Děkuji, Karlo, a musím ti říci, že vaše projekty se eh, nám líbí. Ano, takže mají všichni pocit, že bylo odpovězeno za posledních 20 let i přes veškeré úsilí to jde s kopcem dolů s vnitrolodní dopravou. A i prostě i přes velké investice dochází skutečně k pádu této dopravy. V jednom regionu třeba je situace opačná, ale v jiných regionech skutečně vnitrostátní lodní přeprava. Um Majko, já se eh, tě vážím, ale eh, my jsme přece slyšeli o tom, že existuje krize eh, právě v dopravě po těchto vodních cestách, když jsme hovořili o tom, že došlo ke snížení v rámci celého tohoto odvěty. Hovořili jsme o těch procentech 40 z Eh, veškerého nákladu, 40% veškerého nákladu, který jde z Antwerp, eh, se eh, dopravuje po vodě. Takže máme na to různé názory. Jistě, jistě ale já jsem eh, chtěl dokončit, co jsem říkal, a sice, eh, že ten váš příspěvek, Karlo, přiměl eh, členy tohoto výboru více poskakovat a vyskakovat, než je tomu běžně. Já bych vám k tomu chtěl pogratulovat. Myslím si, že to odráží vaši obrovskou zkušenost s prací na takovýchto projektech. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za tento příspěvek a opakuji ještě jednou velmi Velmi se těšíme na spolupráci v budoucnosti. Děkuji. Next up is, um, Mr. Telika. Další řečník je pan Telička, který bude hovořit o projektu Rail Baltica. Já se musím omluvit, protože trošičku eh, jsme spožděni, ale doufám, že to pochopíte. A pak budeme mít ještě pana Vinku z, eh, z ERTMS. Já vím, že pro mnohé z vás ERTMS je velice kontroverzní, takže nás čeká ještě rušná diskuse. Pane Teličko, máte slovo. Eh, eh, vaším tématem, tedy Rail Baltica. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, myslím si, že skutečně moc času nemáme, tak já svůj příspěvek zkrátím. Musím jenom ale na úvod říci, že po mé pravici minule seděla Karla, když jsem tady byl na tomto výboru a vzpomínám si, Eh, jak eh, velice ovlivnila eh, Pardon, jedná se o toho kolegu, který zahynul. Karla, ne, tu ženu Karlu. Já tedy teď se pokusím hovořit konkrétně o Rail Baltica, pokusím se popsat tu situaci tak, jak ji vnímáme v současné době. Ehm, stala se jedna věc a sice to, že Evropa v současné době se nachází v hluboké recesi. Recesi došlo ke snížení hospodářského růstu a to všechno eh, ovlivnilo hlavně eh, oblast Pobaltí. Jestliže se podíváme na ehm, to, jaká tam situace, tak tady máme eh, negativní růst v dvojciferných negativních hodnotách, což znamená, že musíme řešit ještě další otázky, které jsme si dříve nekladli a kterým se musíme věnovat. Potíž, e, která s tím e, souvisí, je e, poměrně závažná. Je třeba si uvědomit, že se i také v politickém diskursu hovoří o potřebě snižovat veřejné výdaje a to se týká hlavně Lotyšska. <clears throat> Víme jistě, že dojde k určitému spoždění, spoždění, eh, které jsme sice očekávali, ale v žádném případě jsme neočekávali takovéto spoždění před dvěma lety, když jsme zahájili tento projekt. Existuje eh, celá řada velice zásadních a velice citlivých otázek, které s tím souvisejí. V současné době máme určitou dohodu mezi těmi čtyřmi zeměmi, respektive čtyřmi plus jednou, to je včetně Finska. Uvědomujeme si, že je, se zvyšuje spolupráce mezi soukromými provozovateli, snažíme se dělat konkrétní eh, kroky, ale přitom, eh, jak říkám, čelíme eh, všem těm problémům, o kterých jsem před chvílí hovořil. Doufám, že to všechno budeme schopni řešit v blízké budoucnosti budeme muset zpomalit některé činnosti, budeme muset být tvořivější také ve snaze získat finanční prostředky a také v oblasti větší spolupráce vzájemné. Tím eh, vlastně vyzývám i komisi k tomu, aby se eh, zamyslela nad možností kombinace nejrůznějších zdrojů, které jsou k dispozici. Pochopitelně to záleží také na eh, vládě těchto států a vládě lotyšské. Myslím si, že to, že dojde ke zpomalení celého tohoto procesu, je zcela zřejmé, no, ale přesto doufám, že se mm, i Rail Baltica dostane do Eh, na tu, do té cílové rovinky. <clears throat> Chtěl bych říci, že v jižním Estonsku dochází k významné modernizaci. Ehm, ehm, to se týká také celého toho regionu eh, mezi eh, Valgou a Valkou. Ehm, v zásadě hovoříme o jednom místě na hranici mezi těmito dvěma zeměmi. Současně s tím se také zamýšlíme nad různými způsoby, jak eh, urychlit eh, celý tento proces, ale přitom také zohlednit eh, ty hospodářské důsledky, to znamená, jakým způsobem snížit náklady, hlavně v Litvě. Díváme se na různé alternativy, které jsme také již předložili litevské vládě kde eh, ten hrubý odhad je takový, že bychom měli snížit náklady asi o polovinu tím, že bychom eh, eh, postavili dvojkolejný systém tím, že bychom v podstatě upravili tu široko eh, širokorozchodné koleje, které jsou používány v Rusku, tím, že bychom je pouze posunuli, tak aby odpovídaly potřebám toho standardizovaného úzkorozchodného kolejiště. Um, za chvíli se vrátím ještě k úloze eh, opera, eh, provozovatelů železnic v Polsku. V Polsku také ale ještě existují některé nezodpovězené otázky to souvisí také s postojem polské vlády. V současné době ale věci probíhají dobře. V současné době se zaměřujeme hlavně na eh, tu část mezi Bělostatem, Bělostakem a eh, dalším eh, místem. To je velice senzitivní oblast, protože se jedná o velice bohatou Eh, přírodní eh, rezervaci. V současné době ale nemám žádné negativní zprávy nebo zprávy, které by nás mohly znepokojovat. Zajímavé je podívat se, jak Finsko eh, podporuje tento projekt, což je vlastně také známka toho, že tento projekt je životaschopný. Ehm, hovořili jsme ehm, před několika minutami o ehm, přístavech a je pravda také, že vývoj, ke kterému došlo eh, v Helsinkách, eh, eh, ukazuje, že tento nový přístav ve Vasary vlastně je obrovským příspěvkem k té interoperabilitě. Jestliže se podíváme na některé věci, které stále jsou ještě před námi, potom bych chtěla zdůraznit následující věci. Za prvé budeme potřebovat se věnovat té celé otázce toho rozchodu. To, ta rozchodnost vlastně e, není otázka jen ekonomická. E, Litva, která byla e, vlastně jakýmsi hnacím motorem celého projektu Rail Baltica, že toto představuje do určité míry zajímavá, zajímavý projekt, který se setkával s určitým odporem. To znamená, kam bychom měli umístit například ten mechanismus pro změnu rozchodu um, kolejí a jakým způsobem zajistit možnost propojení těch ruských a neruských eh, kolejišť Další otázka je, eh, jak vlastně můžeme v této oblasti pokračovat v té současné ekonomické situaci. Musíme se zamyslet nad tím, jakým způsobem ta centra logistická, která se nachází na této trase mezi Varšavou a Talinem, ale hlavně mezi hranicí mezi Litvou a Polskem a mezi Talinem, jakým způsobem tyto, tato centra mohou být propojeny. A Kaunas Eh, v tomto smyslu skutečně vykazuje obrovský potenciál, takže si myslím, že eh, se pokusíme vybudovat eh, tuto trasu při použití Kaunasu. A myslím si, že ty ambice tohoto projektu jsou skutečně legitimní a jsou oprávněné. Je potřeba, abychom toto všechno napojili na Baltiku už kvůli těmto logistickým centrum a také kvůli úspěchu celého projektu. To je jedna z věcí, která je naprosto klíčová. Ehm, pochopitelně eh, to všechno souvisí s tou otázkou rozchodu. My jsme předložili litevské eh, eh, vládě a hovořili jsme také i s dalšími zeměmi, Hovořili jsme o tom, že je možné až do Kaunasu eh, zavést tuto úzkorozchodnou eh, eh, kolej. Myslím si, že bychom měli být opatrní vzhledem k ekonomické situaci, ale myslím, že mohu říci, že jsme víceméně stále ještě v rámci finančního výhledu. V každém případě je to věc, na kterou se v současné době soustředujeme. Uvidíme, jaká bude reakce litevské vlády. Doufáme, že během příštích několika dnů dojde k dalšímu kolu jednání e, s touto vládou. Další otázka, která nemusí spadat přímo pod tento projekt Real Baltica, ale kterým se zabýváme do značné míry, protože se domníváme, že k tomu máme příslušný e, mandát, je otázka související eh, s nákladní dopravou a jde nám o to, aby toto bylo otevřené konkurenci hospodářské soutěži v celém, to, celém tomto regionu. Eh, snadno se to říká, hůře se to dělá a to sice z toho důvodu, že stále ještě nemáme dostatek akčnou eh, poptávku ze strany soukromých provozovatelů. Eh, ta poptávka existuje, ale není taková, jak jsme si představili. A to všechno souvisí s dalším průběhem tohoto projektu Rail eh, Baltica. Je třeba si uvědomit, že některé železniční společnosti zatím eh, pokulhávají za vývojem v jiných oblastech, například eh, v Litvoje, ale jsme se setkali s mimořádně dobrou reakcí a s velice dobrou spoluprací ze strany státní správy a vlády. Domníváme se, že eh, část řízení litevských železnic, ale na druhé straně pokulhává za těmito věcmi. Eh, myslím si, že Rail Baltica a celá ta síť eh, v každém případě musí zůstat otevřená pro hospodářskou soutěž. Eh, v této oblasti budeme spolupracovat s těmi železničními provozovateli, kteří chtějí v tomto regionu působit. To je otázka, na kterou se soustředíme během příštích několika dnů. Eh, věc, o které jsme hovořili také v rámci eh, svého mandátu, je otázka intermodálních terminálů a propojení na přístavy. Myslím si, že toto je opět velice důležité pro úspěch celého projektu Rail Baltica a také pro další rozvoj tohoto projektu, ale je to také důležité pro další rozvoj tohoto regionu. Jestliže se podíváme na Kaunas, eh, to, to nesouvisí pouze s projektem Rail Baltica, ale jestliže se podíváte na mapu, tak je naprosto jasné, jak strašně důležité je propojení s přístavy v celém tomto regionu, ať už je jedná o Regu, Lajper, Otalin a všechny e, ostatní. To jsou věci, které máme na paměti. Byli bychom rádi, kdyby tady došlo k multiplikačnímu faktoru v současné době mohu říci, že se setkáváme se zájmem soukromých provozovatelů také, co se týče dalšího rozvoje přístavu. Já bych byl rád, kdyby tyto investice ze strategických důvodů eh, přicházely od eh, provozovatelů z Evropské unie. Je naprosto jasné, že to prostředí bude mimořádně konkurenční a že bude eh, zájem i možná z jiných stran Eh, eh, během dvou týdnů budeme mít ehm, eh, podnikatelskou a také politickou konferenci mezi malými a středně velkými podniky ve Vilniusu. Musím říci, že počet účastníků jak z Evropy, tak z Asie, že tento počet přihlášených účastníků je mimořádný. Eh, opět to potrhuje to, že toto je i nadále eh, jedním z našich eh, cílů. Dámy a pánové, jak jsem vám slíbil, zkrátil jsem to, jak to šlo. Pochopitelně v té psané zprávě toho je daleko více. Dovolte, abych teď tedy schrnul. Skutečně se nám podařilo dosáhnout významného pokroku, hlavně díky postoji a snahám Eh, všech eh, těchto zemí a to během posledních 12 měsíců. Mohl bych uvést celou řadu konkrétních příkladů, ty všechny jsou v psaném, v psané zprávě. Za druhé, eh, i teď v době recese jsme svědky narůstajícího zájmu provozovatelů, přepravců, dopravců a to nejen z Evropské unie, ale také z Asie. Je velice zajímavé se podívat, jakým způsobem se právě azijští potenciální partneři dívají na tyto uh, otázky, a to je teď v době recese. Dále budeme se muset zamyslet eh, současnou ekonomickou situací a budeme se na ní muset dívat ze dvou eh, úhlu. Za prvé budeme muset realizovat tento projekt při nižších nákladech a jak jsem již řekl, my už jsme udělali konkrétní návrhy, jak toho dosáhnout a to hlavně v Litvě, kde Eh, vlastně eh, jsou ty náklady nejvyšší na tento projekt Rail Baltica a za druhé budeme muset, eh, kromě toho, co již je zajištěno, jakým způsobem budeme moct tvůrčím způsobem usnadnit situaci hlavně v těch zemích, které byly nejvíce postiženy. Tím hovořím hlavně o Lotyšsku. Kromě toho se budeme muset také zabývat otázkou, která není pouze hospodářská nebo eh, politická, ale je to otázka strategická a to je ta otázka té, toho rozchodu kolejnic. Myslím si, že to je věc, která je mimořádně důležitá eh, a to nejen pro potřeby integrace pobalského regionu se zbytkem eh, vnitřního světa, ale je to velice citlivá, velice Eh, složitá otázka, kterou budeme muset řešit. Pane předsedo, myslím si, že bude lepší, když nechám teď prostor na otázky a na vaše připomínky. Já vím, že jsme trošičku pozadu. Eh, Karla byla velice trp... Eh, pardon, následující řečník je velice trpělivý a čeká na až je přijde řada. Děkuji. Děkuji, pane Teličko. Já jsem přesvědčen, že budete vystaven celé řadě otázek. Já mám zatím tři žádosti. Pan Zasada. Dziękuję bardzo. Po raz pierwszy mam zaszczyt e, zabrać. Děkuji. Já vlastně poprvé mám tu čest hovořit za EPP. A toto je velice důležitý projekt, důležitý pro Polsko a další státy kolem Baltu. chtěl bych vás upozornit na otázku role a zapojení koordinátora do tohoto projektu a chtěl bych i vám poděkovat za vynikající práci. Doufáme, že to bude dále takto pokračovat. Tento projekt je skutečně významný. A E, klíčový cíl, základní cíl e, tohoto projektu je kvalitní dopravní trasa mezi zeměmi na Baltu, včetně Polska a i včetně toho Varšavského uzle a dalších zemí směrem dolů, e, protože toto propojení zatím neexistuje a mohlo by se stát alternativou pro silniční dopravu a vy víte velice dobře, jak je to problematické na naší silniční síti, jak jsou tyto silnice ucpané. Proto je důležité, aby tento projekt Rail Baltica se stal co nejdříve funkčním projektem. Ale Zatím mm, tedy naše země, e, země tedy příliš nespolehají na e, železniční dopravu, e, po které se nepřepravuje moc nákladů. Já doufám, že právě díky projektu se podpoří tento způsob přepravy mezi pobalskými státy, včetně Finska a dalších zemí Skandinávie a že i to bude propojeno na Asii takové to eh, zmodernizované železniční trasy budou méně škodlivé pro životní prostředí a i odlehčí silniční síti a potenciálně také i zlepší se tím eh, regionální rozvoj. Posílí se tím regionální rozvoj. Mám několik otázek na vás. Jak jste správně poznamenal, krize je velice bolestná v zemích, v baltských republikách a státech kolem Baltu a možná zatím tam otázka dopravy není tak aktuální. Já se ptám, zda jste si provedli nějakou simulaci, jak je to s Eh, objemem eh, cestujících, které by používali Rail Baltica a eh, kolik toho nákladu by se dostalo ze silnic na železnici. Zabývali jste se těmito modely, tímto problémem, až tedy začne fungovat Rail Baltica. A také jste uh, hovořili o e, ekonomických e, aspektech. Je ten projekt ekonomicky proveditelný a mm, teď především zase mě to přivádí k té krizi. V dobách ekonomické krize je třeba provádět velké investice potom. A e, co tedy propojení se soukromým sektorem, když vím, že soukromí investoři jsou spojeni s určitým rizikem, takže chtěli byste zmobilizovat i soukromý kapitál, který by investoval do Rail Baltiky. Děkuji, pane Zasar. Pan Sarisa, paní Sarisa. Děkuji, paní, pane předsedo, děkuji, pane Teličko, za uh, uh, přednesení zprávy o Rail Baltica. Teď přijdu do estonštiny. Pokud vím, tak eh, ministr hospodářství a komunikací spojů v Estonsku mm, řekl, že je třeba eh, zrealizovat eh, železniční projekt, abychom mohli přejít na ten evropský standard, to znamená, aby vlaky mohly jezdit 120 km rychlostí alespoň, ale teď jsme teprve fáze eh, studie proveditelnosti. Tak se ptám teď, co dále? pokud se nepodaří baltským státům se odrazit ode dna a překonat ekonomickou recesi. Má Evropská komise nějaké řešení? Vy jste zmínil, že zatím neexistuje žádné detailní řešení, tak alespoň nějaká vize, jak to bude se spolufinancováním, protože e, to znamená, že podíl pobaltských států tímto klesne a e, jaký význam přičítá komise tomto projektu, který pokrývá e, více, než, více než tisíc kilometrů. A teď k Estonsku. Ty hlavní e, silniční sítě jsou velice ucpané nákladáky v Estonsku a zvyšuje se i počet nehod, silničních nehod právě způsobených řidiči nákladních vozů což znamená hodně e, e, zraněných a mrtvých na silnicích. Ten počet se zvyšuje, takže to vidíte, že je velice rizikové a my e, nejsme si jistí, zdali pro nás ten projekt vůbec má budoucnost. Můžete nám dát nějakou uspokojivou odpověď? Děkuji a pan Kramer jako poslední. Zpočátku zdá se mně, to zdá být kapitulací Evropské unie a jejího úsilí o tom, že po pěti letech eh, jsme se nedohodli na rozchodu. Bylo řečeno, že východo západ, spojení východa a západ by mělo dojít k určité období, ale někde Madrid Sevilla například se rozhodlo pro jednotný rozchod a dnes jsou víceméně rádi, že jsou propojeni s Evropou. Takže zatím ještě nebude, nebylo řečeno, co se ještě udělalo v tomto období. A když prostě nebude jasno v této otázce, tak nemůžu přeci stavět ani jeden jediný metr takovéhoto propojení. Jak to vypadá v nákladní dopravě i v tom velkém samorozchodu a v tom menším samorozchodu. V Kaunasu. Tady si jedná přeci o přírodně chráněnou oblast. Byla to trasa, která existovala, která se nachází sice v takovém ubohém stavu, ale je to prostě trasa, kterou lze modernizovat. A z toho důvodu se ptám, je Polsko ochotno z Bialystoku, Bialystoku směrem do Kaunasu stavět pomocí evropského rozchodu nebo ne? protože v Polsku je to také víceméně ještě rozporná věc. A ta streka do Kaunasu je přeci důležitá. Já jsem nepochopil, kde jsou ty problémy na Via Baltice. Polsko bylo určitou dobu skutečně takové strnulé, ale pokud vím, i tento problém byl potom vyřešen. Ale já si myslím, že v vašem písemním příspěvku je 5000 trucks crossing per day, 20 times that of the rail traffic. Když mohu vyřešit tento problém, nemohu vyřešit tento problém, tak musím vytvořit alternativu. Z toho důvodu nechápu, zda Polsko váhá nebo ne. My jsme přeci měli problém v tom, že Litva řekla, že bude eh, provádět tu přestavbu, pakliže řeknou Poláci ano. A teď náhle eh, Litevci nechtějí spolupracovat. Takže jak se bude postupovat? Opakuji ještě jednou. Postavení Polska k celému komplexu je jaké? Protože propojení Helsinek to je něco, eh, s čím se počítá mezi přístavy Tallinn a Helsinky. Um, Děkuji, Michale. Jenom ještě jeden bod, abych navázal na to, co řekl pan Kramer. Musím připustit, jako milovník železnic, tak mám velké výhrady ke schopnosti Polska, eh, mm, pokud jde o efektivní železnice. Mám zde velký otazník, a to zdali Polsko je schopno plnit eh, nebo dospět nějakým výsledkům na železnicích, ale eh, to eh, nechci se pouštět do těchto hlubokých politických vod. Pan Tarička, pane předsedo, já se obávám, že, kdy, že my hm, kdybychom se nechtěli pouštět do těch hlubokých politických půtek, tak asi Rail Baltica by se nikdy nezrealizovala. Ale dovolte, abych na začátku řekl, že ano, Ehm, mohli bychom mít celou řadu otazníků a i mm, e, já musím říci, že já jsem je neměl, když jsem mm, mm, toto přebíral, takže jinak bych tím netrávil čas. A začnu s paní Asada. Ano, e, než se ke mně dostal anglický, anglické tlumočení, tak e, vidím, eh, i tak jsem byl schopen vás sledovat na 100%, takže začnu ještě s Polskem. Jedna věc jasná, a tady otevřeně. Když jsme začali s Jamesem, tak eh, ty eh, nejtvrdší jednání, to bylo ve Varšavě. To bylo evidentní, bylo nám jasně řečeno. To není priorita. Máme jiné priority, východ, západ a další transportní projekty, které potřebujeme, ano, to je v pořádku. Ale Polsko si muselo uvědomit, že je třeba být solidární, že Evropa je solidární s Polskem i finančně a my jsme proto očekávali, že i když Polsko mm, mělo eh, určitý zájem na tom eh, projektu, takže eh, bude stejně solidární s Baltem. A dnes ta solidarita je. Já nejsem expert na železnice sice, ale uh, Mm, nevím, zda Polsko by mohlo být efektivnější více či méně, ale já si myslím, že eh, my teď v této fázi nevidíme žádný problém, pokud jde o přístup Polska k projektu. Právě jsme slyšeli od paní Asada, že ano, zde máme mm, velkou eh, výměnu různých přípisů, eh, právě kdy Polsko klade důraz na Rail Baltica a to z důvodu, které zde jste všichni zmínili, to, jsou, to je přetížená silniční síť eh, a 20krát více než železniční a dnes neexistuje žádné reálné železniční propojení mezi Talinem, Helsinkama, Helsinkami a Varšavou. Kdybyste chtěli něco dát na vlak, nebo kdybyste nastoupili v Helsinkách nebo v Talinu, no tak vám to bude trvat věky, než se dostanete do Polska. O, ale e, e takže e, to trvá tedy e, den. A tak kdybychom, takže Rail Baltica může znamenat velký skok před. A vaše otázka, která se týká Baltských republik. Ano, Možná, že tam neexistuje žádná železniční doprava nebo není rozvinutá, ale my chceme jednat s podniky a zjistit, v čem je potenciál. A potenciál tam je. Soukromí investoři mají zájem o ty logistické huby. A mm, samozřejmě mm, to znamená velké investice pro ty eh, provozovatele železnic, ale soukromí Eh, investoři tam eh, i hodlají tedy investovat eh, do těchto systémů nákladní dopravy, karga. A mm, takže tato doprava není jenom alternativou, to je nutnost a to platí pro Varšovu a Balt a i osobní doprava Eh, z pohledu tedy osobní přepravy asi to nebude ekonomicky efektivní vzhledem k počtu obyvatel v pobaltských zemích, kde to je asi méně než eh, počet obyvatel České republiky, nebo zhruba to tež. To asi by nebylo příliš efektivní proto, ale otázka je, zdali chceme i my nějak posílit tu dynamiku rozvoje osobní přepravy. Ano, chceme, máme již konkrétní příklady Varšava, Vilnius a také i mm, mm bychom, bychom tedy měli i se snažit eh, rozšiřovat tuto dopravu mezi Lotyšskem a Estonskem. Ano, když se podíváme na původní studii proveditelnosti konsorcia, která byla provedena před tři a půl roky, asi si eh, všimnete, že ten rozchod, evropský rozchod, And I, in my opinion, still underestimated of roughly three. Takže já si myslím, že ten evropský příspěvek by měl být asi 3 biliony euro. A my musíme eh, tedy se eh, no, Eh, zabývat eh, touto studií a vlastně někde asi eh, budeme muset, ano, mm, protáhnout tedy ten ruský rozchod, napojit to na ten evropský a mm, mm, takže to bude někde asi v Litvě a myslíme si, že se nám podaří evropský rozchod tam nainstalovat za relativně rozumné náklady, ale takže to asi nebude v rámci těchto finančních výhledů a v rámci Rail Baltica, to asi ne. E, takže z pohledu mm, strategického, tak si myslím, že e, bychom se měli o to snažit co nejdříve. A doufám, že tím jsem odpověděl na některé ty otázky pana Kramera. Soukromý kapitál v žádném případě. V každém případě if I were to be a little bit uh, too blunt maybe. V každém případě, ale my, eh, my nemáme tolik eh, soukromých eh, provozovatelů železnice v Evropě, upřímně řečeno, takže mm, zde i když mám veškerou úctu k těm státním podnikům, tak Mm, mm, ti soukromí si někteří vedou dobře, ale je to omezené. Máme zde ale některé, kteří mají velký zájem o region a zvažují možné investice. Otázka je, budeme je podporovat, budeme podporovat PPP a soukromý kapitál, budeme to podporovat z evropských fondů, z národních rozpočtů a, ano, v každém případě, takže to je i e, součást naší práce, jak jsem řekl. Mm, vypadá to, že zde existuje určitý zájem, který roste. Teď je otázka, kdy budou ochotní udělat ten skutečný krok. A Samozřejmě musíme ale zajistit e, e, řádnou obchodní soutěž. Zde aby e, e, zde byla zajištěna konkurence, protože ty státní železnice mají tendenci se chovat jako monopoly zatím. Ano, 120 km za hodinu, to je cíl skutečně pro tuto finanční perspektivu a e, pokud a ještě musíme se zamyslet nad tím, co tam probíhá. V žádném případě bych to nechtěl tak zjednodušit, abych jenom řekl, že zde neexistuje eh, důvěra v realizaci tohoto projektu Rail Baltica. Já jsem přesvědčen, že ano. A já eh, možná jsem pořád ještě naivní, když, když se pohybuju v evropských záležitostech tak dlouho. Já eh, doufám, že se to podaří. Vy jste ze země, kde možná, stejně jako v Polsku dříve, možná, že i teď u vás není velké nadšení ale dnes, aspoň pokud já vím, tak nejenom, že neexistuje žádný problém, ale de facto i Estonsko plní podle plánu. Takže jsem přesvědčen, že se to podaří a pokud ne, eh, pokud by tam vznikla situace podobná jako v Lotyšsku, tak se tím budeme muset zabývat. A když se mě ptáte, zdali jsem eh, ochoten hovořit s komisí o úrovni spolufinancování, tak říkám ano, to je jedna z možností. A také i tyto země by také měly trochu e, třeba se zatížit úvěry z investiční banky. Žádné levnější peníze nikde neexistují než z Evropské investiční banky. A možná to by mohlo e, nahradit tu její neschopnost teď spolufinancovat projekty a mohli bychom jednat s Evropskou investiční bankou, aby ještě mm, poskytla lepší eh, finanční podmínky, třeba by odpustila tedy úroky do, nebo by odsunula splatnost. A já si nemyslím, že ta situace by byla tak špatná, eh, že snad by zde nebyla důvěra v projekt. Je třeba se zabývat těmito alternativami. Ani eh, tyto země, ani Evropa si nemohou dovolit neúspěch. Eh, tohoto projektu, protože je ekonomicky zásadní. A tolik těch cest směrem na východ není. A je třeba je otevřít evropským operátorům a mm, toto, myslím, po, eh, podpoří naše podniky. Pane Kramere, já myslím, že jsem již odpověděl na některé vaše otázky. Ano, e, pokud jde o ty e, přečišené silniční sítě, tak e, to je právě důvod, proč prosazujeme toto jediné možné řešení pro region. A samozřejmě s tím, že zde musí být zajištěna intermodalita s přístavy. Zali Polsko je připraveno, jak jsem řekl, máme pocit, že Poláci plní, co slíbili a já pojedu do Polska a já doufám, že tam neuslyším žádnou špatnou zprávu. Možná, že to není příliš eh, nadšený závazek a příslip, ale mně nejde tak tolik o nadšení, mně jde o reálnou práci. Ano, evropský rozchod kolejový. Já myslím, že nechceme dělat nic, co by bylo umělého a ne života schopného evropský kolejový rozchod, eh, to by stálo stovky milionů nebo miliard euro. Eh, to bych asi nepodpořil. A, eh, takže já souhlasím, že musíme mít vizi, třeba ten vysok, to vysokorychlostní spojení v Pobaltí, ale to je vize. A já myslím, že se nám podaří tedy eh, dostat ten evropský rozchod eh, eh, reálně a potom je to otázka, zda to pojede přes Elk nebo ne, ale my zde máme ten evropský rozchod asi až 20 kilometrů do Litvy, takže Nuckavo nebo Marian Pole takže možná až tam to dostaneme, ale potřebujeme to dostat do nějakého významného místa, které bude důležité pro podniky a určitě pokud tam se ten rozchod dostane, tak podniky to bude zajímat a půjdou tam. E, proto toto jsme dali na seznam našich priorit. Pokud se mě ptáte, zda se to podaří a kdy, já vám nemohu dát konkrétní datum, ale určitě je to priorita a také to chceme i propojit s hubem, protože ten hub se musí spolufinancovat z evropských peněz. To bude eh, a mm, pokud eh, Rail Baltica projede eh, z hubu, který bude financován z evropských peníz, peněz, tak to musíme všechno propojit a to není zas tak nákladný projekt a je to i blízko letišti, takže to je velká příležitost, snad jsem odpověděl. Pane Teličko, děkujeme vám, děkujeme vám eh, za tu prezentaci a také za to, že jste odpověděl eh, na všechny dotazy. Dovolte, abych vám popřál hodně úspěchu. I já vám eh, přeji hodně úspěchu, zahajujete své funkční období, tak ať jste v něm úspěšný. Děkuji. Last but certainly not least, um... Nakonec ehm, eh, máme pana Vinka, který velice trpělivě čekal na svou chvíli eh, bude hovořit o projektu ERTMS. Já jsem ehm, četl eh, signalizační ehm, v tom časopise musíte si sice pořídit lupu, abyste se toho dočetli, protože to jsou strašně malá písmenka, ale opravdu tady můžeme hovořit o tom, že ten signalizační systém už je takový, jako má být, čili dochází skutečně i k zázrakům. Děkuji, pane předsedo, vzhledem k tomu, že já mám na starosti ERTMS a nám jde také o rychlost, pokusím se to všechno urychlit, pokusím se vám to všechno tady prezentovat v co nejkratší době. Můj první mandát je asi takový, měl jsem tady dva dva cíle, to znamená podpořit Evropskou eh, agenturu a pokusit se nějakým způsobem vypracovat jeden standard, jednu normu, který by potom nahradil všechny ty předcházející eh, normy, eh, které existovaly v různých členských státech. Ta, ten druhý cíl byl v dohodě s s celým sektorem železničním jsme se rozhodli dát prioritu šesti koridorům eh, a to toho důvodu, abychom dokázali, že železnice skutečně představuje alternativu eh, eh, spolehlivou, spolehlivou alternativu k silniční dopravě. Šlo nám hlavně o nákladní dopravu, protože nákladní doprava nebyla konkurenceschopná a šlo nám také o posílení interoperability právě v nákladní dopravě. Ten druhý cíl, a to se ukazuje dnes, že je pravda, že eh, železniční doprava může skutečně také nejlépe reagovat na ekologickou politiku Evropské unie v souvislosti a v kontextu s klimatickými změnami. Nejprve nám šlo tedy o to, abychom si definovali strategický rámec pro celý sektor železniční dopravy. Měli jsme k tomu eh, eh, dva eh, dokumenty. Za prvé šlo o kategorizaci zúčastněných stran a ten druhý dokument se potom týkal těch šesti konkrétních koridorů nejen komise, ale i eh, agentura DG eh, doprava eh, se, zúčast, se soustředila na technické otázky a můžeme dnes konstatovat, že máme skutečně jednotný standard, který byl zaveden v roce 2008. Je to interoperabilní Eh, standard. Eh, potom na, žádost sektoru železnic eh, se snažíme teď zlepšit celý tento systém ETCS. Doufáme, že do konce roku 2012 toto bude legalizováno. To znamená, že do toho roku 2012 budeme mít k dispozici takový software, který potřebujeme. E, e, navrhli jsme tedy těch šest koridorů. Tyto koridory jsou v různých fázích e, rozvojem. První je Rotterdam Janov, druhý je Stockholm Neapol, třetí Antwerpy Bazilej a Lyon, čtvrtý je Valencia Budapešť, potom pátý je Zdražďan do Konstance a F je z Aachen, Sach do Terespolu. Z operativního hlediska na každém tomto koridoru jsme eh, také zavedli určitou organizační strukturu, která funguje na dvou úrovních. Za prvé se jedná o určitý výbor pro řízení. To jsou vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti například eh, podnikatelský plán v souvislosti s každým těmto eh, koridorem. E, to, ten druhý výbor je pak výbor výkonný, e, kde máme zástupce ministerstev všech členských států, respektive těch členských států, kterých se tyto koridory týkají. To jsou lidé, kteří mají na starosti regulace, mají na starosti strategii a mají tak, jsou také zodpovědní za větší část financí. U toho koridoru A, C a D jsme již eh, zorganizovali tyto eh, výbory s vlastní eh, právní subjektivitou, což jim umožňuje lepší koordinaci a je třeba si uvědomit, že tyto implementace pochopitelně jsou dlouhodobé. Dále je potřeba říci, že tento formát organizační což ostatně bylo také již řečeno těmi lidmi, kteří mají na starosti rozvoj těchto koridorů. Tento organizační formát, který funguje na dvou úrovních, je adekvátní proto, aby řídil ty velice složité programy při zohlednění tří aspektů. Za prvé odstranění všech těch eh, neprůchodných míst eh, v eh, v, v infrastruktuře, za třetí pak se jedná o harmonizaci těch provozních pravidel, ehm, Eh, v současné době eh, délka eh, nákladních vozů je asi 440 metrů a dovedete si představit, co to představuje za problém a jaké potřebujeme zlepšení v této situaci. Kromě toho bych chtěl ještě zdůraznit to, že jestliže vezmeme v úvahu ty tři elementy, ty tři faktory, tak, a to je také náš cíl, u některých těchto koridorů může dojít k nárůstu existující kapacity až o 50 co se týče bezpečnosti a také dochvilnosti, i ta by se měla zvýšit o 20 až 25 Jinými slovy, hovoříme o mimořádně významných číslech. Další věc, kterou bych chtěl zúraznit, a to také odpovídá naší zkušenosti s řízením těchto koridorů, a sice, že to vyžaduje velice eh, podstatnou koordinační práci mezi členskými státy, mezi komisí, mezi eh, představiteli eh, tohoto sektoru, ať už jsou to ti vedoucí pracovníci eh, a tak dále. To jsou věci, které, které musí být řízeny na bázi koordinace, tak abychom dosáhli žádoucích výsledků. Chtěl bych říci, pane předsedo, v této souvislosti jednu věc a potrhnout ji, a sice, že potřebujeme mít společný pohled ze strany všech členských států k těmto koridorům protože pokud dojde k, ke skluzům, ať už jsou z jakéhokoliv důvodu, <clears throat> Jestliže to dojde k jednomu skluzu v jednom členském státu, tak to bude znamenat skluz pro celou realizaci tohoto projektu. Čili je potřeba, abychom pracovali koordinovaným způsobem, aby členské státy, přes které vedou tyto koridory, aby skutečně spolu spolupracovali koordinovaným způsobem. Na úrovni komise existují určité prostředky, které nám umožní monitorovat to, co se děje. Za prvé máme k tomu ty eh, dvě výbory. Ten jeden se stará hlavně o technické aspekty a ten druhý je výbor eh, pro eh, skupinu zabývající se tímto koridorem, kde sledujeme přímo implementaci v jednotlivých částech tohoto koridoru. V červenci 22. července 2009 byl vydán Evropský rozvojový plán, eh, který obsahuje také kalendář pro realizaci těchto koridorů. Ehm, Kolenice by měly být eh, eh, ehm, připraveny v období 2015 až 2018. Ten nový systém by měl pracovat po prvním lednu 2012 nebo by měl začít fungovat po 1. lednu 2015. Toto je velice důležité pro další vývoj tohoto programu. Ehm, <clears throat> celý tento sektor eh, od nás žádal to, abychom eh, mu dali určitý nástroj, který by jim umožnil lépe plánovat investice. V současné době tedy to máme k dispozici, máme k dispozici ten eh, evropský plán nasazování <clears throat> Ehm, já jsem již řekl, že máme standard eh, pro tu technologii ETCS, i když je eh, třeba říci, že to, co nám dávají k dispozici jednotliví dodavatele, ne vždycky odpovídá tomuto standardu, čili budeme v současné době zavádět systém testování, který by měl tyto věci ohlídat. Co se týče ehm, nákladů spojených s tím systémem ETCS, tyto náklady jsou stále příliš vysoké, uděláme všechno pro to, abychom snížili tyto náklady a uděláme to formou pobídek pro eh, ty, kteří působí v rámci toho, to um, systému. Eh, co se týče těch největších problémů, s kterými počítáme, tady si myslíme, že, ty, že to bude otázka migrace eh, z těch národních systémů do toho systému ETCS. Snadné to nebude. To souvisí s vlastní životností eh, vozového parku a těch kolejových vozidel. Za druhé, ekonomická krize, která eh, to všechno také zdržuje. Eh, v současné době se všechno převádí na čísla, čili to bychom měli také zvážit. A za třetí, při této příležitosti bychom měli také se zmínit o tom, a já se snažím být velice upřímný, a sice, že některé velké země váhají Eh, s přechodem od těch národních systémů eh, na ten evropský systém, protože se domnívají, že jejich systém je dostatečně eh, efektivní a že žádnou změnu nepotřebují. Čili z tohoto pohledu je potřeba tyto věci prosazovat tak, abychom mohli skutečně zajistit to, čemu říkáme migrace na ten systém ETCS, i když je pravda, že některé země, které se zavázaly, že provedou tuto migraci, již to také udělali. Další třetí problém, který máme, je <clears throat> dát tyto koridory do provozu na základě toho Evropského rozvojového plánu. To bude vyžadovat eh, další obrovské prostředky. Já vám ještě uvedu nějaká konkrétní čísla a to eh, souvisí teda s tím odstraněním eh, všech těch slabých míst, harmonizací a s tím zavedením toho systému e CTFS. Pokud se nám toto nepovede, tak nemůžeme zajistit prospěšnost tohoto projektu. Já jako koordinátor eh, se starám o to, abyste si všichni uvědomili, že v současné době se dostáváme do velice kritické fáze. Máme tedy k dispozici ten technický ta standard, technickou normu, která funguje, čili můžeme nabídnout tento alternativní modus a můžeme říci, že tedy máme možnost udělat to buď teď, anebo nikdy. Jestliže to chceme zavést, tak to musíme udělat teď. Ta migrace eh, na ITCS je v současné době eh, důvěryhodná, je spolehlivá, máme ty technické podmínky zajištěné a jak jsem řekl, eh, ten plán nasazení nám určuje přesný kalendář. Myslím si, že tento kalendář by toto všechno měl zajistit. Máme tady tři termíny, 2012, to je to zařízení, které je přímo ve vlacích, potom 2015, Eh, to se týká těch jednotlivých eh, železničních kolejí. A potom v roce 2020 eh, bychom měli zavést kompletní tento program pro všechny tyto koridory. Pro to všechno potřebujeme zajištěnou podporu všech zúčastněných stran, potřebujeme také koordinované snahy a to ze strany jak tohoto sektoru, tak ze strany všech ostatních hráčů. Musíme se dohodnout na správných prioritách a musíme si také konkretizovat všechny cíle, tak jak jsou eh, nastíněny v tom plánu. Dále je potřeba mít jak legální, tak, jak právní, tak finanční eh, rámec, eh, který vlastně by zajistil, aby těch šest koridorů se dostalo do toho programu projektu TEN-T. To si myslím, že je důležité, protože potřebujeme mít všechny ty pobídky, které povedou ke všem těmto změnám, které eh, vyústí v tu migraci eh, z těch národních systémů na tento společný evropský systém. Další důvod proto je ten, že program infrastruktury, který eh, znamená určité zlepšení infrastruktury, je vůbec nejdražší program a vyžaduje maximální úsilí ze strany všech členských států proto si myslím, že je potřeba i nad těmito věcmi se zamyslet a e, pokusit se toto všechno zavést do rámce programu TNT. ERTMS e může přispět ke konkurenci pouze tehdy, jestliže bude vnímán jako prostředek optimalizace těch tří faktorů, o kterých jsem se zmínil. Eh, co se týče těch finančních možností, a to jestli bychom je měli posílit, eh, to jsou věci, kterými se budeme muset zabývat. Máme 500 tisíc milionů, které jsme dostali v tom předcházejícím finančním období. Ty bychom chtěli použít k tomu, abychom zavedli ETCMS, eh, jak přímo v vlacích, tak také mimo ně. To jsou věci mimořádně zásadní. To se týká hlavně toho zařízení přímo ve vlacích a také toho zavedení systému SRS 00, nebo já nevím, já se omlám. Podle našeho názoru 2012-2020 bude představovat to období, kdy eh, bychom podle našeho odhadu, pokud bychom chtěli mít tato, tato vybavení na 25 tisíc eh, kilometru, kilometrech, eh, tak bychom potřebovali obrovské množství peněz, eh, asi 5 miliard euro. Jen bych vám chtěl uvést eh, určitý příklad toho, jaké úsilí k tomu musíme napnout. V současné době máme 3400 kilometrů takto vybaveno. To znamená, že vlastně nám jde o desetinásobek této vzdálenosti do roku 2020. To představuje také, také obrovský příspěvek k vybavení těchto koridorů, eh, které, což my považujeme z pohledu Evropské unie a evropské ekonomiky za mimořádně důležité. Pane předsedo, na závěr bych chtěl říci, že během posledních několika let se nám podařilo vytvořit podmínky, které eh, mohou zajistit úspěch eh, tohoto, této evropské sítě. Podařilo se nám také definovat jeden jednotný standard nebo normy místo těch 23 eh, standardů, které v současné době se používají a vytvořili jsme tedy podmínky, sice to by pro nás to představovalo obrovský úkol, ale teď, když tyto podmínky již máme, tak eh, nám nezbývá než všechny tyto věci jenom dotáhnout a realizovat Já Chtěl bych eh, říci, že jsem velice vděčný Evropské železniční agentuře a dalším bez jejich příspěvku by toto všechno nebylo možné. Chtěl bych říci, že ta moje doporučení jsou naprosto minimálním požadavkem, bez eh, jehož splnění nemůžeme doufat v další rozvoj. Děkuji, pane Vink, pan Groš. Děkuji. Francouzsky teď, ale budete potřebovat eh, eh, tlumočení. Já začnu provokativně, stojí to za to vůbec investovat? Asi ano. Já si myslím, že my všichni jsme tady přesvědčeni, že to je významná agenda, která se týká efektivity, bezpečnosti. A já mám otázku, která se týká toho tempa, to znamená, zdali podle vás je to ten technický rozvoj, nebo ty struktury, mm, které vy jste uvedl ve zprávě, to znamená ty stávající struktury eh, v těch zemích, které jsou překážkou, nebo je to technický rozvoj, nebo je to to financování, co je tou největší eh, překážkou pro rychlý postup v tomto sektoru. Je to technologie nebo technika, je to organizace a nebo financování. Druhá otázka, ta se přímo týká také té techniky a investic. Vy jste také řekl, že když se vy odhadujete, že ještě v železnicích to bude trvat 30 let, a že, ale jsou tady již určité závazky eh, na léta 2012-2015, že ten systém by se měl zavést v těchto termínech, tak eh, nebylo by eh, se eh, potřeba eh, zaměřit pouze na ten, na ty na ten rozchod kolejový a mm, my víme všichni tady v tomto výboru, že Tady máme mnoho různých seznamů s prioritami. V posledních letech my jsme tady viděli defilovat hodně těch seznamů priorit, ne podle toho, kdo byl zrovna komisař, ale podle těch cílů, které se tak měnily. A já se ptám, zda by nebylo vhodné eh, zrevidovat eh, všechny ty seznamy s prioritami a také i definovat cíle, to znamená nekumulovat vedle sebe ty seznamy s prioritami, ale spíš mít třeba pět, maximálně deset priorit a definovat si jasné cíle pro ně. Děkuji. Děkuji. Mark, Mar- Michal Kramer. Už dlouho vedeme tuto diskusi a různé železniční podniky nám vyčítají, že vše je příliš drahé. My jsme řekli, 50 se bude financovat přeshraničním systému, ale všichni chtějí neustále více a více peněz, ale některé věci nejdou realizovat. Ve své době jsme si vyslechli, že existuje více než 100 zlepšovacích návrhů pro vylepšení tohoto systému a kompatibilita, ta se musí dodržovat směrem nahoru a směrem dolů. Jsou všechny tyto vylepšovací návrhy, zlepšovací návrhy kompatibilní oběma směry? Bylo akceptováno, že u nových eh, tras bude kofinancování probíhat na základě ERTMS trasa mezi Berlínem a Rostokem, o té se neustále hovořilo, že se bude financovat, pak se nebude financovat, byly tam prostě sporné otázky. E, Tunel Ločpek je tunelem, e, který je průjezdný pouze přes systém ERTMS. Jak se to projevilo? Bylo zakoupeno více lokomotiv vybavených ETMS nebo ne? Mělo to pozitivní dopad? A poslední otázka. ETMS je exportním šlágrem do Indie, do Číny. Všichni mají zájem o tento systém. Švýcarsko je jedinou zemí v Evropě, e, která provedla e, totální rekonstrukci na systém EETMS, ačkoliv není členem EU. Já vím, že mezi Berlínem a Lipskem byl zabudován částečně systém EETMS, anebo mezi Neapolí a Římem rovněž. Jde o to, abychom něco mohli ukázat Existuje určitý tlak na překonání takovýchto mezer? Thanks, Michael. Uh, Děkuji, Michale. A e, teď otázka za mě. Proč je tomu tak, že Spojené království, jak to vypadá, tak e, mm, odolává tomuto systému ERTMS, ne že by byla proti, ale zrovna ho nevítá s otevřenou náručí. A druhá otázka, navazuji na Michaela Kramera. Otázka těch nových tras, které se budují. My také ve Spojeném království chceme mít vysokorychlostní spojení Londýn, Manchester a dále. A pokud se to postaví, tak očekáváte, že to bude podle standardu ERTMS a nebo hmm, prostě tam eh, pořád ještě tam budeme mít eh, ten eh, starý způsob těch lokomotiv eh, řízení dopravy, dopravy pan Fidance. Děkuji, pane předsedo. Já zde hm, Eh, eh, musím říci, že velice často při takovéto klasifikaci, tak moje země si nevede příliš dobře, tak jak to i vidíme podle těchto údajů, které se týkají zavádění technologie RTMS. Eh, takže my v mé zemi Eh, historicky tam máme eh, zastaralé vybavení a je třeba tedy provést modernizaci a to eh, tedy potom se zavedení této technologie, takže budeme před a pokud je o bezpečnost, tak moje země mm, před pár měsíci zažila velice tragickou havárii ve Reggio a mm, to e, znamenalo, že opět se dostalo na přetřes téma bezpečnosti a harmonizace postupů, procedur, mm, které se týká přepravy, mezinárodní přepravy e, nákladů. Já si myslím, že zde my se snažíme rozvíjet ERTMS na celé evropské síti právě e, to i zároveň by znamenalo, jde ruku v ruce s posilováním naší evropské agentury, kde se budou harmonizovat e, ty procedury pro Mm, povolování a také i mm, agentura by měla více intervenovat do harmonizace eh, těchto procedur, abychom měli bezpečnější mm, přepravu, protože teď ta eh, doprava, nákladní doprava je velice komplexní a především eh, to má velký vliv na ty občany, kteří bydlí poblíž, takže já si přeji, že tento krok nastane a že mm, zde bude mm, úzký vztah mezi činností koordinátora a e, Evropskou agenturou pro železnice. Pan Bach, další řečník. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mám konkrétní otázku. Je známá věc, že jsou zde některé velké země, které si chtějí ponechat vlastní systém a především jsou to pak ty malé země, které mají mm, mm, problém s, s tímto. Takže já se ptám, jak eh, budete vyvíjet tlak na ty země. Jak tedy eh, si myslíte, že se vám podaří eh, na ně vyvíjet tlak? Ano, pane Vinku, máte opět slovo. Uh, Nejprve dovolte, abych odpověděl na otázku, kterou položil pan Groš. Eh, co se týče těch eh, struktur <clears throat> nebo ty technické aspekty, um, jsou velice důležité. Myslím si, že kombinace těch struktur a také to, jakým způsobem přistupujeme ke k otázku vztahu mezi eh, odvětvím a ženskými státy podél toho celého koridoru, to je věc, kterou musíme významným způsobem zlepšit, pokud chceme dosáhnout toho, co jsme si definovali v našem plánu. Ehm, eh, jedná se kromě toho o značné finanční částky, takže se musíme uh, Eh, dívat na to, jak eh, z hlediska národních rozpočtů, musíme se také na to dělat z pohledu, eh, co může poskytnout komise, ale musíme se také zamyslet vůbec nad celou otázkou financování těchto koridorů. Takže to jsou ty dva hlavní body, co se týče toho vybavení přímo do vlaku, Eh, tady eh, eh, nejde o zavadní ETCS u těch nízkonákladových věcí, tak tady si myslím, že by skutečně neměl být žádný problém, že by se nám mělo opravdu podařit přesvědčit zástupce odvětví, že by toto měli udělat, ale kromě toho je potřeba si uvědomit, že tyto věci máme povinnost vlastně zavádět. Co se týče retro přístupu, tak tady to je pravda, že existují určité problémy, které je potřeba projednat s určitými podniky působícími v tomto eh, odvětví, protože to souvisí eh, pochopitelně se snižováním hodnoty toho současného vybavení, které mají k dispozici a tak dále. V současné době můžeme hovořit o možnosti financování až na úroveň 50%. Otázkou je, jestli toto bude možné také v rámci toho příštího rozpočtu, jestli budeme moci skutečně i e, v tom příštím finančním období hovořit o takovéto finanční pobídce, tak aby se nám podařilo nahradit ty to staré zařízení. Co se týče priorit, já, na mě udělal obrovský dojem, na mě udělalo všechno to, co zaznělo, to znamená, všichni se hovořili o tom, jak je potřeba naplánovat další integraci dopravy, ale já se domnívám, že toto je také politický problém, který musí řešit komise a parlament. Ty se musí rozhodnout, jaké priority chtějí těmto věcem dát Eh, ale chtěl bych říci, že ve srovnání s tím, jaká byla situace v roce 2005, eh, v současné době máme tento systém, ten systém, který eh, bychom chtěli zavádět, protože si myslíme, že nákladní železniční doprava by měla skutečně být dostatečně konkurenceschopná. To si myslím, že je něco, co nemůže dělat koordinátor, taky to není moje zodpovědnost. To je potřeba, aby si vzala za své komise a parlament. Co se týče eh, těch vlastních priorit, tak eh, tady eh, my si myslíme, že je skutečně potřeba zavést ty, tyto koridory do toho systému projektu ten T, protože to také bude určitou zbraní při prosazování dalších investic. To, co se ptal pan Kramer, ty stížnosti, které jsme s slyšeli dříve, tak ty se dnes už neozývají a už nehovoříme eh, o tom, jestli eh, ten eh, systém SRS 3.0.0 bude fungovat nebo ne. V současné době naš, naše celé odvětví um, přijímá, že je potřeba přejít z SRS 2.3.0D na SRS 3.0.0. Uh, uh, Tyto dva systémy jsou v podstatě kompatibilní, to znamená, že někdo eh, má SRS 230D, tak eh, se potom eh, dá takovýto systém provozovat s jedním nebo s druhým z těchto systémů. Jinými slovy, já tady nevidím skutečně žádný problém a také by to nemělo vést k žádnému skluzu v některých zemí, které implementují SRS 230D. Ta e, další otázka se týkala toho, jestli e, to všechno má nějaký pozitivní vliv. E, já vím, že ve Švýcarsku existuje určitý názor na to, co se, dá, co se dá udělat a co se dá očekávat. A myslím si, že od nás očekávají, že prosadíme ty programy, které jsou s jednotlivými koridory. Já si myslím, že jestliže se nám podaří implementovat tyto věci a jestliže budeme skutečně důvěryhodní, eh, hlavně v té eh, implementační fázi toho programu, tak to zcela určitě bude mít eh, dopad na to, jestli se nám podaří zrychlit nákup těch nových nízkonákladových zařízení. Evropský průmysl v současné době vyváží stále více těchto systémů ERTMS. Je to systém, který je konkurenceschopný, vyvážíme ho do stále více eh, zemí. A, um, již jsme hovořili o tom, jakým způsobem se používá tento systém v Itálii. Můžeme hovořit také o tom, jaká je situace ve Španělsku. Eh, eh, ale já tvrdím, že velice důležité bude to, abychom se skutečně drželi toho eh, plánu nasazení. Eh, myslím si, že ta koncepce těch koridorů skutečně dává smysl a v současné době máme k dispozici eh, technické prostředky, které toto jenom potvrzují. Myslím si, že mohu říci, že na tomto zrychlujícím se procesu se budeme také e, účastnit, protože to je naprosto zásadní pro posílení naší konkurenceschopnosti. Myslím si, že pokud byste něco takového neudělali, tak bychom e, čelili stále větším problémům, hlavně tedy v oblasti konkurenceschopnosti i naší nákladní železniční dopravy. Eh, pan předseda se mě ptal, proč vlastně Velká Británie není až tak moc nadšená eh, se zaváděním toho, této koncepce. Možná, že toto představuje určitou slabinu v našem vnímání věcí a sice, že eh, neexistuje žádná trasa, která by byla součástí těch koridorů, možná, že s výjimkou snad těch vysokorychlostních um, vlaku. Eh, zatím tedy nemůžeme hovořit o tom, že bychom měli nějaký koridor, tak to definovat. Co se týče těch vysokorychlostních vlaků, a tratí, které doufám, že se budou budovat i ve Velké Británii. Tam si myslím, že existuje eh, určitá povinnost zavádět ETMS, eh, takže doufám, že to i e ETMS bude tam aplikováno také. Pan Financa, máte naprostou pravdu, v současné době se musíme zaměřit na veškeré eh, ty důsledky, které souvisejí s zaváděním toho systému, ať už eh, to souvisí eh, například s činností Úřadu pro bezpečnost železniční dopravy a řadou, celou řadou dalších úřadů, ať už na úrovni jednotlivých států nebo celoevropské. Ale teď můžeme tedy říci, že my máme takový systém, dříve jsme ho neměli, teď ho tedy máme, je to systém stabilní a proto je zodpovědností odpovědností Eh, toho orgánu, který má na starosti řízení těchto koridorů, aby nějakým způsobem toho využili. Příští týden budeme mít prezentaci, která se bude zabývat otázkou harmonizace nejen těch provozních eh, pravidel, ale také bezpečnostních pravidel. Očekáváme, že po zavedení tohoto nového systému dojde eh, k, ke zvýšení um, Eh, obou těchto aspektů o 20 až 25 Pan Bach. Vy jste položil otázku a tlaku na vlády. To není problém. Otázka je, že teď máme ten evropský plán rozvoje a to je právní rámec který byl akceptován členskými státy a musí ho respektovat. Takže to je teď na komisi, aby dohlížela nad tím, jak tyto členské státy obsažené v tomto plánu jsou dodržovány členskými státy. Takže my to můžeme udělat právě prostřednictvím těch různých operací, které máme na úrovni koridoru, ale komise také musí dohlížet nad tím, do jaké míry tyto závazky vyplývající z plánu jsou dodržovány. Okay, can I... Ano. Já bych vám chtěl poděkovat, pane Vinku, za váš příspěvek. A jako všichni ostatní, já musím říci, že se těšíme na budoucí spolupráci a doufám, že eh, eh, se eh, dohodneme v blízké budoucnosti. Sice zázraky trvají určitou dobu, ale uvidíme, pokusíme se. Děkuji, děkuji pane předsedo, a já bych chtěl e, říci vašemu e, tady předat vám, e, že i my, že byste se, tady dá takový podklad, abyste se snažili přesvědčit i britskou vládu, aby budovala koridor. Kolegové, nyní bod různé opovažuje se někdo něco vznést do bodu eh, různé. Pokud se nikdo neopovažuje, tak připomínám, že příští schůze je v listopadu 9. v 15 hodin a děkuji všem za vykonanou práci, děkuji sekretariátu, tlumočníkům a tím, tím končím schůzi. Oh.